Good afternoon. Uh, Dobrá odpoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Eh, my jsme, zatím máme trošku spoždění, protože pan Busoj, eh, který má na starosti bod číslo jedna na pořadu jednání, má trošku spoždění. Doufáme, že brzy přijde, ale nechci začátek zdržovat příliš dlouho. Vzhledem k tomu, že už tady máme poměrně početnou skupinu, máme tady zastoupené všechny politické frakce, tak si myslím, že bychom možná mohli začít. Nejdříve ze všeho bych chtěl přivítat vás všechny na našem dvoudenním zasedání dnes a zítra. Také bych chtěl přivítat i naše posluchače, kteří nás sledují na internetu. Jako vždy eh, najdete nejnovější výtisk IMCO News na svých stolcích a samozřejmě je k dispozici i na našich webových stránkách. Můžete se připojit do sítě Přátel IMCO a Potom vám tento newsletter bude každý měsíc chodit do vaší mailové stránky, abyste věděli, co v našem výboru děláme a budete také mít samozřejmě přístup ke všem našim dokumentům. Je to tady velice cená záležitost pro všechny přátelé jednotného trhu. Teď tedy můžeme formálně přijmout pořad jednání pro toto zasedání. Je to poměrně nabitý pořad jednání. Máme celou řadu eh, dokumentů, který chceme projednat pozměňovací návrhy, potom zítra budeme hlasovat. Zítra ráno začínáme balíčkem paní Rojtové a potom budeme hlasovat od 10 hodin. Jediné oznámení, eh, které mám, se týká změny na pořadu jednání. A sice, že stanovisko pana Třaskovského ohledně opětovného používání informací z veřejného sektoru. To jsme stáhli z pořadu jednání, protože jsme neměli ještě k dispozici všechny jazykové verze pozměňovacích návrhů. Nicméně jsem byl informován o tom, že můžeme hlasovat v září, to znamená 17. září. Můžeme projednat pozměňovací návrhy a hlasovat a nebude s tím žádný problém. Takže pan Třaskovsky nebude na pořadu jednání dnes večer a možná tu půl hodinku eh, budeme moci využít pro zbývající body na pořadu jednání, protože to máme hodně. Můžete tady všichni, prosím, odsouhlasit. Výborně, děkuji vám. A také bych vám chtěl připomenout a všem oznámit i na webu, že že pan Silikiotis Teď mi kolega eh, pomohl s výslovností řeč, řeckého jména, který je ministrem obchodu, turismu a konkurenceschopnosti z Kypru, který bude předsedat Radě pro konkurenceschopnost během kyperského předsednictví, přijde zítra ve tři hodiny odpoledne a já doufám, že se všichni přijdete podívat. Koordinátoři byli přizváni, aby s ním poobědvali zítra. To znamená, zítra bude zvláštní oběd zorganizovaný pro tohoto eh, vzácného hosta, ještě předtím, než se zúčastní našeho zasedání. Ti z nás, kteří byli na misi na Kypru před týdnem, už měli příležitost se s ním seznámit a já vím, že je to velice nadšený eh, člověk, je to člověk, který fandí naší práci a během toho jednání na Kypru jsme se setkali i s předsedy pěti pracovních skupin, kteří se zabývají našimi, eh, našimi záležitostmi, včetně zadávání veřejných zakázek a vím, že o tom určitě něco řekne, protože eh, kyperská vláda především, především v této oblasti, v oblasti eh, elektronického zadávání veřejných zakázek, Eh, velice pokročila. Před dvěma týdny jsme měli seminář k tomuto tématu, který spolu pořádala Evropská komise. Takže prosím, buďte tu všichni zítra v 15 hodin, abyste se mohli zúčastnit. Budeme také hlasovat o balíčku paní Rojtové v úterý, bude to odpoledne, protože toho musíme odhlasovat mnoho. To znamená, že tentokrát budeme hlasovat dvakrát, jednou od 10 do 12 hodin a po druhé od 16.45 až projednáme rozpočet a po návštěvě pana Kise. Eh, předpokládám, že všichni jste, jste tady spokojení s pořadem jednání a jak už jsem řekl, eh, naše zasedání bude přenášeno na internetu. Eh, máme tady také zápis z jednání 7. června a jako vždy budeme eh, je považovat za schválené na konci zasedání, pokud do té doby nebudou vzneseny žádné připomínky. Stále ještě čekáme na pana Busoje, který má na starosti první bod na pořadu jednání, ale možná bych tady mohl upozornit na to, a samozřejmě budu rád, když se k tomu někdo bude chtít vyjádřit, a sice, že určitě všichni jste věnovali pozornost závěrům Evropské rady 28. a 29. června, což byla závěrečná rada dánského předsednictví. A jak víte, tak jsme tady měli pana ministra. A asi si vzpomenete, že v našem usnesení z výboru pro, eh, k tomu eh, balíčku pro jednotný trh, který jsme představili v červnu, tak tam jsme zvlášť hovořili o zlepšování zprávy finančního trhu, eh, pardon, jednotného trhu. A eh, říkali jsme tam, že máme pocit, že existují oblasti, kdy členské státy, pokud jde o provádění a vynucování pravidel v oblasti jednotného trhu a monitorování těchto pravidel, že v této oblasti by měla existovat lepší kontrola. A možná vás potěší, že přímo v závěrech rady předsedové vlád explicitně řekli, že členské státy a komise zajistí, že implementace a vymáhání práv pravidel v oblasti jednotného trhu a monitoring, včetně výročních zpráv v rámci evropského semestru. Toto tady bylo specificky zmíněno v závěrech rady a myslím si, že tady můžeme být velice potěšeni, že i my jsme toto zvlášť zdůraznili. Já o tom pohovořím ještě na konferenci předsedů, protože tady budou určité změny ohledně toho, jak budou zorganizovány všechny záležitosti v rámci toho semestru, protože EMPL a e, tedy výbory EMPL a výbor pro finanční záležitosti, ty budou zvlášť zodpovědné. Nicméně, myslím si tedy, že toto je něco, čemu musíme věnovat pozornost. Možná by vás také mohlo zajímat, že členské státy, Evropská rada tedy také schválili tady přístup komise k směrnici o službách. Začne se tady vypracovávat zpráva k této směrnici a sdělení komise bylo přivítáno a mělo být, být okamžitě implementováno tak, aby byly odstraněny všechny neopodstatněné překážky. Také podpořili sdělení k zprávě jednotného trhu. Naši koordinátoři se také shodli na tom, že vypracujeme zprávu k, tém, k tomuto tématu. Toto tady budou ty dvě nejdůležitější zprávy po prázdninách. Na to jsem vás tady chtěl upozornit. A chtěla jsem vás tady upozornit na to, jaký je dopad našeho usnesení k jednotnému trhu. Má někdo další ještě nějaké připomínky? Pan Šváb, prosím. Děkuji za tuto prezentaci. Naše práce v poměru k těm závěrům Evropské rady jak jste správně poukázal na to, že oba výbory, Econ a Empl, momentálně se podílejí na práci, která se týká obsahových otázek na podzimní semestr a v v souvislosti s touto skutečností mohu říci, že my všichni se tady chceme odvolat na poslední setkání eh, těch eh, koordinátorů, protože bych vás chtěl požádat, abyste se zasadili o to, abychom našli technické řešení, které by nám umožnilo, abychom se zúčastnili eh, adekvátním způsobem na těchto jednáních. Eh, já už jsem se tomu začala věnovat. Myslím si, že tady budeme pracovat paralelně. Vy víte, že eh, to, ten závěr rady hovoří o tom, že to bude v rámci a ne, že to bude nutně integrováno. Jinými slovy, možná, že budeme postupovat paralelně, což si myslím, že nám bude nakonec vyhovovat lépe, protože budeme chtít skutečně se věnovat všem těm otázkám, které souvisejí s jednotným trhem a to velice konkrétně. Eh, to znamená například tím jednotlivým specifickým sektorům, jako je doprava nebo energetika. Myslím si, že pan Simpson, jak asi víte, eh, eh, velice má zájem na tom, aby prosadil právě ty zásady jednotného trhu v oblasti dopravy a soustředil se hlavně na věci týkající se železniční dopravy. Paní Gepartová. Děkuji. Chtěla bych eh, přispět stejnou eh, připomínkou. IMKO zatím tedy nebyl zapojen a já si myslím, že to není v pořádku. IMKO může být jenom v určitém rámci zapojen a protože jednotný trh je vlastně jakousi esencí našeho vývoje a jednotný trh samozřejmě k tomu patří. A proto bych vás chtěla požádat jakožto předsedu tohoto výboru, abyste se zasadil o to, že bychom se těch diskuzí mohli zúčastnit. Já si myslím, že jsme byli dostatečně překvapeni rozhodnutím předsedů, parlamentu a já jsem nebyla předem informována o tom, že se něco takového chystá a já si myslím, že něco takového není možné, protože jednotný trh to není něco, co by se projednávalo někde na okraj, ale to je centrální téma a náš výbor je horizontální výbor a jestliže ne IMKO, tak potom kdo by byl příslušný? Výbor pro dopravu? Vy jste to tady zmínil, ale já si myslím, že to je důležitější pro nás náš horizontální výbor, který zde musí hrát důležitou roli. Ano, jak jsem již řekl, já si myslím, že dojde k tomu, a také o to nám jde, že bychom chtěli mít svoji konkrétní oblast, které se budeme věnovat a já si myslím, že vy všichni podpoříte tento náš požadavek. Chtěl by ještě někdo k tomu něco říct? Pokud ne, tak um, Pan Busoj tady stále ještě není. Já nevím, kolik tady máme stínových zpravodajů. Možná bychom mohli, paní McClarkinová je tady, takže bychom mohli možná začít tím jejím bodem, protože eh, já si myslím, že k té zprávě pana Busové stejně budeme mít velice eh, krátkou výměnu názorů. Možná, že bychom mohli tedy přeskočit tento bod a mohli bychom pokračovat zprávou eh, paní McClarkinové. Takže paní McClarkinová je e, připravena. E, začneme diskutovat o, tom, o té její zprávě. To se týká konkurenceschopnosti podniků s důrazem na malé a střední podniky. Máme tady pana Baltazarova, máme, e, pan Šmit tady není, nevím, jestli je tady pan Kreutzmann, paní Rule je tady, pan de Jong tady ještě není. Eh, je tady komise, je tady komise, která se zabývá otázkami malých a středně velkých podniků. Eh, paní Trašemská je tady. Ne, je tu někdo jiný. Dobrá. Takže komise tady má zastoupení v tom případě. Eh, dovolte, abych dal slovo paní McClarkinové, která nám řekne něco o své zprávě. Bude hovořit o pozměňovacích návrhy, které se týkají tohoto programu pro konkurenceschopnost středních a malých podniků. Potom dám slovo stínovým pravodajům a pochopitelně komukoliv jinému, kdo bude chtít se vyjádřit k této zprávě a k těmto poznacím návrhům. Paní Meklárkinová, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, málo kdy se stává, že já přijdu včas, čili eh, to jenom ukazuje, jak skutečně mi tyto věci leží na srdce a také jak považuji tento, toto téma za důležité. Myslím si, že skutečně eh, tato celá otázka konkurenceschopnosti malých a středně velkých podniků mi leží na srdce a byla jsem velice potěšena tím, že jsem mohla být zpravodajkou. Um, Eh, jedná se tedy o eh, oblast, která se týká nejen Evropské unie, ale i zbytku světa. Eh, ty pozměňovací návrhy v mé zprávě se soustředí také na tento aspekt. Chtěl bych se také soustředit na malé středně velké podniky a také na to, jakým způsobem můžeme snížit administrativní a byrokratickou zátěž pro tyto podniky. A chtěla bych také zdůraznit, jak důležitá je inteligentní regulace těchto věcí. Kromě toho je potřeba také se postarat o to, aby byla transparentnější přístup těchto podniků na trh. Eh, myslím si, že je dále důležité, abychom nedělali věci dvakrát. Eh, myslím si, že Enterprise York, eh, Europe Network může se hrát mimořádně důležitou úlohou v tomto. Kromě toho také je důležitý ten moment jednotného kontaktního bodu. Um, Eh, jde také o to usnadnit možnost získávání půjček pro středně, eh, malé a středně velké podniky a uvidíme, jakým způsobem bude tento program fungovat. Eh, se stínovými zpravodaji jsem měla mimořádně produktivní setkání minulý týden, podařilo se nám dosáhnout dobrých kompromisů jde tady o takové věci, jako je například druhá možnost pro tyto věci. Dále tady se jedná také o to, že máme vysoké množství těchto malých a středně velkých podniků, které mají velký potenciál navýšit HDP. A to jsou věci, které eh, můžeme skutečně dokázat. Kromě toho také zdůrazňujeme eh, význam toho ehm, ehm, programu Enterprise Europe Network. Dosáhli jsme tedy kompromisních pozměňovacích návrhů. Eh, které obsahují eh, nejrůznější konkrétní věci a jsem velice ráda, že se nám podařilo dosáhnout těchto pozměňovacích návrhů, které podporují všechny politické skupiny, tak jak se to ukázalo minulý týden na tom zasedání. Je to formulováno tedy jako kompromis, také v tom seznamu hlasovací, čili pozměňovací návrh 9, což Eh, se týká eh, tur, turistiky, což v podstatě je téměř identický text s pozměňovacím návrhem 67 od pana Šmita. Eh, čili 22 jsme vynechali a jestli s tím budete souhlasit, tak máme ještě další kompromis, který tuto věc zcela jasně formuluje. Myslím si, že toto bude velice dobré a tak se to také projeví na tom seznamu pro hlasování. Eh, doufám, eh, eh, že ty pozměňovací návrhy, které se týkají dalších konkrétních věcí, se budou také těšit podpoře vás a nestratí se někde při našich diskusích. Jsem velice ráda, že je tady pan Kreutzmann a doufám, že Eh, převezme tedy názory našeho výboru a bude prezentovat také na výboru ITRE. Já se velice těším na diskusi, kterou budeme mít dnes odpoledne a doufám, že se mohu těšit na vaši podporu. Děkuji, děkuji za tu práci, kterou se odvedla v této souvislosti. Myslím si, že všichni poslanci by měli mít seznam těch kompromisních eh, návrhů, které máte k dispozici. Um Eh, myslím, že to je všechno v angličtině. To jsou ty kompromisní návrhy, o kterých jste hovořila. Pojďme teď dát slovo tedy stínovým zpravodajům, pan Baltazar. Děkuji, pane předsedo za práci, kterou vykonala navrhovatelka. Myslím si, že je to vynikající práce. Pokusili jsme se spojit všechny ty výzvy eh, a sice sledovali jsme přitom hlavní cíl, aby malé a střední podniky byly podporovány a získávaly také pobídky, aby mohly pracovat efektivněji. Zvláště si ceníme toho, že se navrhovatelka snažila usnadnit byrokratickou stránku této záležitosti, která je zatěžována celou řadou předpisů a norem a také velkou administrativní správní zátěží. Tento systém bankovního monitoringu je velice důležitý. Jsou zde tedy určité potíže, které se týkají podpory kreditů pro malé a střední podniky. Banky tady dostávají příliš velkou zodpovědnost. A to je třeba v každém případě lépe ověřit, jak je tady poměr sil. Souhlasím s tím, co tady píše zpravodajka. Především si vážíme toho, že poukázala také na mikropodniky a na řemesla. To znamená tedy, že ve stanovisku jsou obsaženy veškeré citlivé body, které se týkají určitých odvětví, aniž bychom je speciálně jmenovali. Souhlasíme s těmi pěti kompromisními pozměňovacími návrhy, abychom dosáhli té změny a pokroku. Naše jediná výjimka a výtka se týká přílohy 1. Vidíme to tedy v souvislosti s tou novou kompetencí, která se týká cizinecké mého ruchu. A to vlastně nemá nic společného s obsahem a rozvojem programu Kosme. Jinak tedy souhlasíme se vším, co bylo učiněno. Pane předsedo, i já bych chtěl za svoji stranu poděkovat za efektivní práci paní McLaren. Měli jsme opravdu velice dobrou spolupráci. Jsem velice spokojen s tím, jak se tady pojednávají také podniky, které mají mikro, migrační pozadí. A samozřejmě tady také zmiňován možnost dát podnikům, které jsou v konkurzu druhou šanci. I to je důležité aby v případě přechodu podniku do jiné formy byla poskytnuta podpora. Já velice doufám, že naše stanovisko bude skutečně doprovázet eh, program Evropa 2020 na cestě k hospodářskému úspěchu. Podniky to jsou skutečné motory hospodářského růstu a je to absolutní klíčová pozice eh, pro tyto podniky, jestliže chceme zlepšit konkurenceschopnost eh, evropských podniků a zlepšit nezaměstnanost mezi mladými. Děkuji, pane Repo. Teď pan Kreutzmann. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych eh, chtěl eh, říci eh, něco jménem Ole Šmita, mého kolegy, který tady bohužel nemůže býti, ale požádal mě, abych vám poděkoval za práci, kterou zpravodajka odvedla při přípravě těchto kompromisních návrhů ehm, Kromě toho hovoří i o tom, že je důležité, aby všichni měli k dispozici zcela jasně formulované informace. E, kromě toho hovoří také o úloze mladých Eh, podnikatelů a také eh, podnikatelů, kteří začínají. Ten program musí být přístupný všem. Eh, můj kolega je rád, že do návrhu se dostává také ta otázka druhé šance pro tyto podniky. To je těch několik vět, které jsem od něj dostal a Teď dovolte, abych i já ještě něco dodal, protože já jsem zpravodajem k této otázce ve výboru ITRA. Jak řekl pan Baltazára, pane Pan eh, Račány je velice rád, že turistika je eh, zařazena zde a my, vím také, že naši italští a španělští přátelé eh, jsou s tím také spokojeni. My jsme se nezmínili o žádném jiném sektoru. E, myslím si, že malé a středně velké podniky, které pracují v tomto sektoru, by měly mít také podporu. Já e, jsem to vyjmul z té zprávy. Myslím si, že i paní Meklarkinová šla touto cestou, stále se o tom hovoří, ale pro mě to nemá vůbec žádnou cenu, když se zmiňuje pouze jeden konkrétní sektor. To je tedy můj osobní názor. a e, předpokládám, že vy e, uvažujete podobně i jako já. Myslím si, že je potřeba se soustředit na tři věci. Za prvé musíme snížit byrokracii, e, to je velice důležité pro malé a středně velké podniky. Za druhé je potřeba zlepšit přístup k trhu a také přístup k, finanč, k financím. Můžete mě podpořit v otázce rozpočtové. Vy víte, že komise Eh, má na to vyčleněných pouze 2,5 miliardy euro a jestliže se podíváme na horizont 2020, tak eh, tam se jedná asi o 15 a jestliže se podíváte na eh, celkový rozpočet pro 2020, tak se dostáváme na úroveň 8 až, 8 až 9 miliard euro a já e, jsem také e, vyjmul z toho ten práh 150 tisíc e, euro, který se týká malých a středně velkých podniků. Já bych byl velice rád, kdybychom to mohli zdvojnásobit. Uh, a bylo by také dobré, kdyby každý malý a středně velký podnik, který dělá věci, které jsou skutečně inovativní, ty by měly eh, se řídit tím horizontem 2020, zatímco ty ostatní by měly zůstat u tého principu kosme. Eh, otázka, je, jestli jsme schopni eh, zdvojnásobit tento rozpočet v tom smyslu, aby větší počet těchto malých a středně velkých podniků se mohli programu zúčastnit. Já to pochopitelně nemohu udělat v mé zprávě a to je můj problém také. Eh, já jsem proto se zmínil o tom horizontu 2020, ale eh, Všichni, s kým jsem se o tom bavil, o tom horizontu 2020, tak nikdo z nich s tím nemá žádný problém a možná, že byste nás všichni v tomto smyslu mohli podpořit. Eh, to je tedy to, co jsem chtěl říci navíc k tomu, co mě požádal Ole Schmidt, abych vám sdělil. Děkuji. Pochopitelně eh, v tom výboru eh, pro průmysl tam máte příležitost eh, ten návrh předložit. Paní Vůla, prosím. Dann ganz gerne mit unseren Shadows im ITRE. Naši stínoví zpravodajové v ITRE, ty nás podpořili, ale veškerou podporu potřebujeme a jsme za ní vděční a já jsem velice skeptická přes tuto podporu a musím říci, je to kompromis, s kterým nesouhlasím. Retail, co to je? Jestliže hovoříte o byrokracii, je to zcela v pořádku, ale velice často pod red tape nebo když hovoříme o nadměrné regulaci, chápeme pod tím to, že potřebujeme menší regulaci. Pak si klademe otázku, kde. Já jsem dělala studii o strojírenství v Bádensku, Württembersku a inovativní podniky všichni říkají, že je pro ně velice důležitý výhled eh, mezinárodní politiky, protože otvírá nové trhy a zajišťuje domácí trhy. Proto se tedy eh, přimlouvám za to, abychom přestali s tou nedefinovatelnou udržitelností, když hovoříme o nadměrné regulaci. Ano, odstranit byrokracii, to ano, já si myslím, že jsou tady určité zákony, které všechny nepotřebujeme, ale určitou legislativu ve směru inovace potřebujeme a to považuji za smysluplné a neoznačila bych to za nadměrnou regulaci a proto s tímto kompromisním návrhem nesouhlasím. Odkaz na turistický ruch, cizinecký ruch považuji za správný, protože turistický ruch ten je do jisté míry něco, s čím kterým tady na tomto místě můžeme žít, eh, ale tak, jak je to tady uvedeno, je to podle mého v pořádku. Good. Um... Dobře, děkuji. Chtěl by ještě někdo další vystoupit k tomuto tématu? Dobře, já tady eh, požádám pana Herberta z komise, aby řekl několik slov o tomto programu a potom předám slovo zpět paní zpravodajce. Prosím, pane Herberte. Děkuji, pane předsedo. My bychom chtěli poděkovat paní navrhovatelce, paní McClarkinové, protože uznává význam toho, že bychom měli podpořit eh, konkurenceschopnost a růst především u malých a středních podniků, snižovat administrativní zátěž. A já bych chtěl říci, že v podstatě souhlasíme s tím, co řekli všichni ostatní řečníci. Oceňujeme také vaše úsilí k tomu, abychom dosáhli kompromisů. Eh, ten případ, který se týká cestovního ruchu, to je dobrý eh, příklad takového kompromisu, protože skutečně je to ve smlouvě a když pomyslíte eh, na růst v některých regionech, tak tam je turismus právě dobrým příkladem. Pokud jde o Enterprise Europe, tak tam mám pocit, že některé ta, ty pozměňovací návrhy tam jdou směrem, který jsme původně nezamýšleli. Například se tam hovoří o programech Unie, které mají program, které mají pomoci malým a středním podnikům, jenže on, oni tyto programy mají dělat mnohem více než jenom to. Takže bych nerad tady dělal dojem, že eh, síť Enterprise Europe by se měla jenom věnovat tomuto úkolu, pokud jde o malé a střední eh, podniky, protože on, ona ta síť dělá mnohem více. Pokud jde o monitor, monitoring a eh, vyhodnocování, tak ano, tam souhlasíme, ale buďme opatrní v tom, jak to naformulujeme. Protože v rámci kosme máme celou řadu monitorovacích prvků a měli bychom se snažit vyhnout tomu, abychom nakonec měli příliš mnoho monitoringu, který by nakonec potom vedl k přílišné zátěži, spožďování plateb a tak dále. Pokud jde o celý zbytek eh, těch bodů v této zprávě, taky velice je oceňujeme, jak už jsem říkal, a chtěl bych říct, že jsme vám samozřejmě k dispozici pro další, pro další diskusi o tomto tématu, pokud budete mít zájem. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, pane Herperte. Teď už má tady slovo znovu paní zpravodajka, aby schrnula celou diskusi. Já samozřejmě mám možnost ještě říct něco dalšího než zítra přistoupíme k hlasování. Takže paní McClarkin, děkuji vám, vážené kolegyně a kolegované, a děkuji taky zástupci komise za všechny připomínky. Eh, snažíme se, aby toto financování v rámci COSME pro malé a střední podniky bylo dobře zaměřené, aby bylo tak přístupné, jak jen je to možné, aby eh, nekladlo malým a středním podnikům další překážky a aby jim pomáhalo. A chceme také, aby to sloužilo jako takový doplněk horizontu 2020, aby to neizolovalo, aby to nekladlo překážky malým a středním podnikům v tomu, aby čerpali z obojího. Takže skutečně se musíme věnovat především snižování administrativní zátěže, protože když jsem mluvila se zástupci malých a středních podniků, tak právě hovořili o tom, že tato zátěž je pro ně obrovská. Ještě pro zástupci eh, komisi, že mu chci velice poděkovat a celému jeho týmu. Samozřejmě chci také poděkovat zástupcům sekretariátu a mým poradcům. A pokud jde o síť Enterprise Europe, tak my jsme se díva, zaměřovali na všechny ty úkoly, které má, ano, ale především hovoříme o financování Eh, příležitostí k podnikání. A to zvlášť, pokud jde o malé a střední podniky. A tady eh, ta situace skutečně připomíná takové bludiště, takovou džungli, kterou se musí proplétat ty, tyto malé a střední podniky, eh, aby získaly finance. Ono to, to monitorování je možná zátěž pro komisi, ale tady skutečně potřebujeme mít monitoring, potřebujeme sledovat, jak, jak je ta síť efektivní, jak efektivně se ty finanční prostředky využívání, protože musíme skutečně zajistit maximální účelnost. Realita je totiž taková, že musíme být schopni dosáhnout svých cílů a jediný způsob, jak to uděláme, je, že tady uh, snížíme administrativní zátěž prostě prostřednictvím monitoringu. Já se těším na zítřejší hlasování a děkuji vám za veškeré vaše příspěvky během té celého toho projednávacího procesu. Děkuji. Děkuji vám za vaši práci, paní zpravodajko. Pan Repo vás popsal jako rozhodnou paní McClarkin, což si myslím, že skutečně vás velice dobře vystihuje a tu vaši energii, kterou jste do toho vložila. Takže vám za to děkuji. Teď bych vás chtěl jenom informovat o nejnovějším eh, vývoji pokud jde o stanovisko pana Busoje. Pan Busoj bohužel dnes nebude moci vůbec přijít, ale myslím si, že stínovi zpravodajové se tady shodli s panem zpravodajem, že budeme o pozměňovacích hra, eh, návrzích hlasovat zítra. To musíme udělat proto, že vedeme další eh, jednání s výborem pro rozpočet a s radou vím, že tady jsou někteří stínové, stínoví zpravodajové, eh, pan Baltazary a tak dále. Pan Kožušník je tady také. Nevím, jestli z vás někdo má některé připom- nějaké připomínky, které bych chtěl pronést, nebo jestli jste všichni scho- tady spokojeni s tím, že budeme zítra hlasovat, jestli je vám všechno jasné. Dobře, pan, pan Baltasáry kýve, že všechno je v pořádku, pan Kožušník také kýve, dobře, takže je všechno v pořádku. A v tom případě tady formálně předložíme tento pozměňovací návrh a všichni jsme se tady shodli, že budeme hlasovat zítra. Teď se tady trošičku předbíháme vlastně, protože diskusy o eh, alternativním eh, řešení sporů a online řešení spotřebitelských sporů máme začít až 15.50 Myslím si, že tady bychom měli v tuto chvíli udělat kratičkou přestávku do 15.50. Paní zpravodajka vlastně ještě není na svém místě. Takže skutečně velice krátká přestávka a prosím začneme přesně v 15.50 a především paní Majnrovou tady vyzývám a tady, aby tady byla. Takže za 10 minut 4 opět začneme. Bude to zpráva eh, pana Greka a paní eh, von Thun und a budou to alternativní řešení sporů. can I uh, welcome those anybody who um, wasn't in the... Takže Myslím si, že můžeme opět zahájit naše zasedání. Můžeme zahájit diskusi o dvou velice důležitých návrzích, se týka, které se týkají alternativního řešení sporů a online řešení spotřebitelských sporů. Jsem velice rád, že zde mohu přivítat oba zpravodaje, pana Luje Krechal, který je místopředsedou našeho výboru a také je velice dobře známý jako zpravodaj pro naší nejdůležitější zprávě eh, o jednotném trhu, který nakonec, která nakonec vyústila v Single Market Act. Rád bych připomněl, že právě tento eh, předpis byl hlavní myšlenkou vzešla z našeho výboru. A potom paní von Thun která se bude zabývat online řešením spotřebitelským sporů. Pan Hans-Peter Mayer je tady za EPP eh, k návrhu ADR a pan Repo eh, se zabývá návrhem ODR. Potom tady, tady mám pana Rošfora, který je stínovým zpravodajem pro oba návrhy, paní Rýle, pan Fox, ti jsou také oba pro oba návrhy, pana De Jonga Tady ještě nevidím ani pana Trianta Filidese. Jsem velice rád, že zde mohu také přivítat zástupce komise, zástupní komise, paní Jacqueline Miner a také paní Kristýnu Russo, která má na starosti tuto důležitou tématiku. Velice rád vás tady obě vidím a dám vám později ještě slovo. Takže bez dalšího už chci v tuto chvíli vyzvat pan oba zpravodaje, aby se vystřídali u mikrofonu. Potom dáme slovo stínovým zpravodajům a budeme diskutovat oba tyto návrhy společně. Takže pane Greku, máte teď slovo, abyste mohl pohovořit o pozměňovacích návrzích a kompromisech. Chtěl bych připomnout kolegům a kolegyním, že všechny tyto navrhované kompromisy máte před sebou, byly rozdány. Byly rozdány, ano, v anglickém jazyce takže bych, byste všichni měli mít tyto návrhy k dispozici. Prosím, pan Grek. Děkuji, pane předsedo. To, že jsme museli zpracovat více než 140 pozměňovacích návrhů, nám to celou práci poměrně stížilo, protože jsme také měli omezení časové. Nicméně, díky velice dobré spolupráci s panem Majerem, panem Rochefortem, paní Rille, panem Foxem a s panem De Jongem jsme uspěli a dokázali jsme ty jednotlivé různorodé názory sladit. Ve Štrasburku se nám podařilo minulý týden eh, dosáhnout kompromisu v celé řadě otázek, které se týkají této směrnice, především pokud jde o působnost a nezávislost ADR a pojistky, o e, svobodu a e, ne, nestranost podle článku 6 s panem Busojem z Jury, informace obchodníků pro spotřebitele, zvláštní ustanovení pro členské státy, kontakt mezi spotřebiteli a obchodníky, náklady na ADR a celý koncept za touto směrnicí a sice minimální harmonizace. Pokud bych měl velice stručně proběhnout všechny ty kompromisní pozměňovací návrhy, tak číslo 1, 2 a 4 se týkají působnosti této směrnice. Mezi jiným toho, že tato směrnice by se týkala pouze smluvních sporů s výjimkou nehospodářských, neekonomických služeb obecného zájmu. A do, číslo dvě, a do e, přijímání minimálních standardů, nicméně členské státy si mohou zachovat nebo přijmout další nad, nadstandardní, nadstavbové, řekněme, ustanovení. Číslo tři, je na členských státech, aby si rozhodli, zda navrhnou nebo prosadí takovéto řešení a tato směrnice se týká pouze stížností ze strany spotřebitelů na obchodníky. Nicméně eh, vím, že EPP by chtěla dílčí hlasování k tomuto bodu. Já stále trvám na, to, že v tuto, na tom, že v tuto chvíli by bylo kontraproduktivní, kdybychom tam zavedli i stížnosti ze strany obchodníků na spotřebitele nebo mezi jednotlivými obchodníky protože si myslím, že v zájmu efektivní implementace této směrnice by tam skutečně měly zůstat jenom stížnosti spotřebitelů na obchodníky. Kompromis 3, ten se týká dvou velice citlivých otázek, tedy působnosti a nezávislosti a také záruk, které jsou třeba k tomu, abychom zajistili nezávislost především v některých specifických oblastech. Kompromis 5 a 6 se týkají definice eh, smluvních eh, povinností a 7.8 se týkají přístupnosti eh, spotřebitelů, přístupu spotřebitelů k ADR. Kompromis 9 uznává, že je možné, aby členské státy si zachovaly nebo zavedly nová pravidla, jiná pravidla. A hovoří se tam o tom, že je třeba dostatečné zdůvodnění pro to, aby ADR, aby subjekt ADR odmítl nějaký spor řešit. Číslo 10 se týká informací, které musí být k dispozici ohledně ADR. A číslo 11 a 12 se týkají nákladů a časového rámce, který bude k dispozici pro řešení sporů. Číslo 13 a 14 se týkají závazné a nezávazné povahy sporů a úrovně ochrany pro spotřebitele v případě, že e, řešení bude považováno za závazné. 15 a 16 slaďují jednotlivé pohledy, které e, se týkají povinnosti obchodníků poskytovat spotřebitelům informace ohledně subjektů ADR. Kompromis 17 se týká spolupráce a výměny informací a číslo 18 se týká jmenování příslušných eh, orgánů v rámci ADR. Číslo 19 se týká geografického pokrytí alternativního řešení sporů a číslo 20 se týká důvěrnosti a zachování soukromí. Poslední kompromis číslo 21 hovoří o tom, že spotřebitelé by měli co možná nejvíce kontaktovat přímo obchodníka ještě předtím, než se obrátí na alternativní řešení sporů. Poslední pozměňovací návrh, my jsme měli původně 22 kompromisů, ale ten poslední se týkal článku 6, který se týkal nestranosti a nezávislosti a tam jsme došli eh, k schodě s panem Buzojem a část toho na čem jsme se shodli, šla do článku 6, který je v kompetenci jury a celý zbytek je potom eh, v článku 228. Závěrem, pane předsedo, chci říci, že je tam celá řada dalších pozměňovacích návrhů, které ještě je třeba sladit, protože jsou tam nekonzistentnosti nebo se některé věci opakují a ty je třeba pokrýt v kompromisních pozměňovacích návrzích. Chtěl bych ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům a ostatním členům týmu a také komisi za eh, velkou spolu, dobrou spolupráci v rámci celého toho procesu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji Luji Krekovi eh, za to, že prošel všechny tyto kompromisní návrhy. A teď dám slovo paní Tun, aby přednesla informace k pozměňovacím návrhům ke balíčku ODR. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych poděkovat všem těm, kteří předložili pozměňovací návrhy eh, eh, společně se stínovými zpravodaji jsme je probírali, hovořili jsme o nich také se zástupci komise a došli jsme k určitým návrhům, které se domnívám se budou těšit vaší široké podpoře. Co se týče těch eh, návrhů na kompromisní pozměňovací návrhy, k těm jsem dostala velice pozitivní zpětnou vazbu, a to nejen od stínových zpravodajů, ale také od členů výboru během našich zasedání. Mám tedy dojem, že skutečně i tady dosahujeme široké schody. E, výsledkem toho všeho je následující. Souhlasi, souhlasíme, dohodli jsme se na tom, že ta platforma ODR, což jejím hlavním cílem je e, zvýšit pocit bezpečno, bezpečí právě pro ty, kteří e, obchodují přes hraničně a také dát jim pocit, že se vyznají v té džungli těch nejrůznějších předpisů, které existují v 27 členských státech, čili eh, ten výsledek toho je, že tato platforma ODR eh, eh, bude sloužit spotřebitelům ve vztahu s, se, s podniky a také obráceně, co se týče tedy využití ADR bude eh, se zabývat také a bude řešit také eh, problémy, které souvisejí jak s přeshraničním obchodem, tak i s tím vnitrostátním eh, elektronickým obchodováním. Všechny tyto věci budou existovat v oficiálních jazycích Evropské unie a Evropská komise bude zodpovídat za překlad všech těchto dokumentů. Dále jsme se eh, rozhodli, což je ostatně také ve zprávě, že ta eh, odpovídající nebo reagující strana musí nejprve souhlasit s ADR a eh, jenom v případě jejich souhlasu potom to bude předloženo ADR. Eh, hovořili jsme hodně o tom, jak by měla vypadat ta platforma. My jsme došli k závěru, že by to mělo být integrováno s Europortou, ale kromě toho by k tomu měl existovat přístup i jinými cestami. Ta platforma umožňuje eh, řešení, to znamená, že neposkytuje řešení jako takové. A Kontakt, ta kontaktní místa budou e, v těch evropských centrech pro spotřebitele e, v rámci tě, té sítě e, center spotřebitelských. To si myslím, že jsou ty hlavní body. A já se domnívám, že skutečně ve všech těchto věcech se můžeme těšit na širokou podporu. Děkuji, děkuji paní Fontun. Eh, pojďme teď tedy k jednotlivým stínovým zpravodajům. Nejprve tedy za EPP, eh, a to se týká pouze ADR, pan Hans-Peter Mayer. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mě předem říci, že děkuji a také gratuluji našemu kolegovi Luisi Krechovi nejenom k jeho zprávě, to je samozřejmé, že nějaký zpravodaj odevzdává svoji zprávu, ale chci mu gratulovat k jeho otevřenosti a od připravenosti a ochotě diskutovat. Bylo to velice příjemné jak zřídka se stávalo, že na sebe narážely různé názory a přesto jsme dospěli k vynikajícím výsledkům. To bych chtěl říci na úvod. Proto mohu být stručný, protože všechny ty kompromisní návrhy jsme vypracovali společně. Na jedné schůzi nebylo jasné, na té poslední schůzi nebylo jasné, zda to stihneme, nebo to budeme muset ještě posunout, ale my jsme skutečně do poslední minuty pracovali a stihli jsme to. Já si myslím, že je to velice dobrý kompromisní návrh, o který budeme hlasovat. A pokud jde o tyto důležité záležitosti, doufáme, že se bude hlasovat velkou většinou. O to jsem dokonce přesvědčen. Spravodaj tady zmiňuje, že ADR by bylo použitelné jenom pro eh, spotřebitele vůči obchodníkům. My jsme jako PP souhlasili, i když máme jiný názor. Proto je tady ještě oddělené hlasování, eh, které se eh, spojuje s bodem 7. Toto, tuto žádost stahujeme, nechceme působit kontraproduktivně proti tomu, co jsme schválili, ale doposledka jsme s tím demonstrovali, že jsme skutečně jiného názoru a možná, že později přece jenom určitá revize zákona přijde na pořad jednání a možná tady budou určité spory, které můžeme také tímto způsobem vyřešit, anebo vůbec tyto spory nevzniknou. Chci zdůraznit, že pro mě bylo důležité, že předem se hledalo bilaterální hledání řešení mezi obchodníky a spotřebiteli, tedy nikoliv, že by se hned obraceli na alternativní řešení sporu, ale nejprve v podstatě je navázán kontakt s prodejcem. To je také v odpovídajícím kompromisním návrhu dosaženo. Dále naším cílem bylo aby ty stávající systémy byly pokud možno integrovány, pokud to je vůbec možné, aby nebyly zcela zničeny. Samozřejmě jsme se všichni shodli na tom, že kvalitativně eh, potřebujeme kvalitativně vysoké a velmi hodnotné systémy alternativního řešení sporu a že tomu musí předcházet příslušné vzdělání. Pokud je o financování, tak jsme také bojovali. Podle mého názoru je tomu tak, že soukromé spory nemusí platit bezpodmínečně členské státy, ale měly by být pokud možno financovány z privátních zdrojů. Pak jsme se dohodli, že tedy tam eh, ty mechanismy eh, alternativního řešení sporu by měly vytvořit určitý takový práh s ohledem na subsidiaritu, která přijde také na pořadu, že to musí být buď to za velice nízké náklady, a ne nebo že by to mělo být dokonce bezplatné. Já tady mám na mysli tu skutečnost, že členské státy mají dostatečný manévrovací prostor, aby to zvládly. Já si myslím, že i zde jsme našli rozumný kompromis. Ještě jednou srdečně děkuji Luisi Grechovi eh, a pokud jde o to téma online řešení sporů, o tom jsme se také bavili, ODR samozřejmě souvisí s ADR, tyto eh, dva způsoby řešení sporu nelze od sebe oddělit. Rosatun a Hohenstein také enormně pracovala a vždycky eh, se nás dotazovala, my jsme si vyměňovali názory a já si myslím, že tady také jsme se dostali k vhodnému kompromisu v obou těchto případech ADR i ODR. Děkuji. Dobrá, děkuji. A teď eh, dám slovo panu Repovi, který bude hovořit o ODR. Rouva Thunund hyvin sujuneesta Chci také poděkovat eh, zpravodajcům, přežím paní Thun Hohenstein, za velmi dobrou spolupráci. Je to velice pěkné, že teď vlastně dochází k online řešení sporů za pomoci formuláře a formuláře budou ve všech jazycích, což je samozřejmě velice důležité a také je to bezplatné. Samozřejmě vítáme, že je to i v malých jazycích a já jsem tady vyjádřil určitou obavu, která se týkala strojových překladů, jaká kvalita je výsledkem těchto překladů, často jsou nesrozumitelné. A to by skutečně eh, nemělo, k tomu by skutečně nemělo docházet. Já skutečně doufám, že to zvládneme ale pro nás, pro všechny i pro spotřebitele je to důležité, je to důležité i pro obchodníky. Já si myslím, že je to to nejlepší, jestliže tento systém v budoucnu bude pokud možno málo využíván, že nebude tolik potřeba. My doufáme, že přezranční obchod poroste, ale poroste především tak, že bude docházet k pokud možno malému počtu konfliktů a problémů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A teď eh, dalším stínovým zpravodajem pan Rochefort, který bude hovořit k oběma těmto návrhům. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych velice rád poděkoval oběma zpravodajům eh, k těmto zprávám, protože skutečně odvedli výbornou práci, eh, vyslechli si také naše názory a myslím si, že pan eh, Grech má skutečně mimořádný talent dosáhnout kompromisu. Jsem mu za to velice vděčný, protože to znamená, že je ochoten modifikovat tu ten původní eh, postoj a všichni ostatní potom jsou ochotni eh, jít tou stejnou cestou. Eh, myslím si, že ty kompromisní návrhy, pardon, ty pozměňovací návrhy kompromisní, um, jsou dobré, když tady stále ještě existují některé uh, věci, které je třeba dotáhnout, jako to, jestli to má být pouze ve vztahu spotřebitel-obchodník, nebo jestli také by to mělo být ve, se týkat vztahu obchodník-obchodník. Uh, Um, Myslím si, že co se týče ADR, by bylo dobré mít něco, co se soustředuje právě na vztah mezi spotřebitelem a um, obchodníkem, protože právě spotřebitel potřebuje vyřešit eh, určitý spor. Já to říkám eh, ne, pro, ne z nějakých eh, dogmatických nebo ideologických důvodů, ale skutečně jde přece o ochranu spotřebitelů. Ale nejen o to, jde o to, že by každý občan Evropské unie měl chápat, o co nám jde, co se snažíme, čeho se snažíme dosáhnout. A já si myslím, že právě toto by bylo velice užitečné pro eh, spotřebitele ve všech členských státech. Uh, je potřeba, abychom měli eh, lepší eh, symetrický systém, což byl další, byl další alternativní návrh, co se týče řešení těch sporů pro eh, spotřebitele. V tomto textu té zprávy jsem hovoří o tom, a to bychom si měli připomínat, že když se jedná o řešení jednotlivých případů, tak zkrátka některé věci jsou méně důležité než jiné, když hovoříme o tom celoevropském systému. Eh, ostatně pan Majer eh, hovořil o tom dílčím hlasování, což vlastně odráží i eh, charakter těch kompromisních pozměňovacích návrhů, ať už se to týká ADR nebo ODR. V, ostatně paní von Thun tyto věci také zdůraznila a hovořila také o tom, že právě konečný uživatel by měl být ve středu naší pozornosti. Chtěl bych poděkovat panu Grechovi eh, za to, že také zmínil ombudsmana. Myslím si, že to je věc velice důležitá. Tito lidé by měli mít možnost zůstat nezávislí Formation, dont vous n'en avez pas parlé jusqu'à présent, mais où mettre l'obligation ehm, Týká se to ostatně také informací. My máme pochopitelně, eh, respektive existuje zde povinnost eh, poskytovat informace. A ehm, Někteří se domnívají, že pokud by to všechno bylo založeno pouze na fakturách, tak by to představovalo další administrativní zátěž. Ale je důležité, aby všechny ty e, závazkové vztahy, všechny ty dokumenty, které s tím souvisejí, e, jsou příslušným způsobem označeny, ať už se jedná o ADR nebo ODR. E, kromě toho bych chtěl ještě reagovat na to, co řekl pan Majer který hovořil o tom, že spotřebitelé, kteří chtějí použít postup ADR, že tito lidé by měli mít možnost procházet těmi jednotlivými eh, kroky a eh, měli by mít možnost využít všechny možnosti eh, řešení takovéto situace. Ale musíme být opatrní pochopitelně, že spotřebitelé jsou schopni procházet všemi těmito kroky, ale e, musí to být e, nějakým způsobem zohledněno. E, je také důležité, aby existovala ta kontaktní místa, ale Přitom je potřeba vycházet z toho, že vždy všechny tyto navrhované kroky musí být dobře koncipovány a dobře eh, vysvětleny a ospravedlněny. Paní eh, Fontun hovořila také o tom, že je důležité, aby všichni spotřebitelé měli zajištěn přístup k tomuto systému a sem eh, by měl patřit také všeobecný přístup, například eh, eh, spotřebitele, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, i ti by měli mít možnost zúčastnit se tohoto procesu a využít ho. Kromě toho si myslím, že je velice důležité, abychom měli zajištěny také všechny pojistky týkající se ochrany soukromých dat, to jsou věci, které souvisejí s předkládáním informací pomocí internetu a e, Kromě toho se také domnívám, že naše spolupráce byla mimořádně dobrá. Víceméně můžeme konstatovat, že práce již je u konce. Eh, já si myslím, že to představuje eh, určitý pokrok jak pro vnitřní trh, tak pro jednotlivé spotřebitele. Myslím si, že jak komise, tak členské státy a všechny ostatní evropské instituce eh, by měly udělat všechno pro to, aby se to stalo realitou. Děkuji, děkuji za tuto velice pozitivní podporu. A teď paní Rýle. Já už nemusím příliš mnoho říkat. Chci poděkovat oběma zpravodajcům. Byla to velmi dobrá spolupráce. Výsledek je velice dobrý. Podporuji plně tyto kompromisní návrhy. Pokud jsem pana Rošfora správně pochopila, pokud jde o ten poslední kompromis s článkem 5, tam má určité pochybnosti, ale formulace, že spotřebitel musí nejprve samozřejmě se obracet na toho obchodníka, aby se z toho nestala právní past, Musí tady být určitě vyvíjen určitý tlak, aby se nejprve obrátil na obchodníka. Já mu dávám za pravdu, když se hovoří o obchodnících a spotřebitelích, protože většinou se jedná o spory mezi nimi a o nezaplacené platby. A samozřejmě takovéto věci se dostávají později před soud, abychom samozřejmě tady ta ADR tím odlehčili, tak to by potom mohlo vést také také k velkým problémům, takže nejprve ten první krok, spotřebitel, obchodník, to je důležité. A je, není to skutečně jednoduché, protože zde máme mnoho systémů, které jsou velice rozdílné a nesmíme nikoho poškodit. Jsou to velice důležité systémy, například britský systém je úplně jiný než systémy v jiných členských státech. A já si myslím, že stávající systémy nesmí být ohroženy, ale zvyšují tlak na to, aby členské státy, které v této oblasti zatím nic nenabízejí, vyvíjely i zde svoji činnost. A tím tedy se vlastně připojuji k tomu, co již bylo řečeno. Jak už jsem řekla na začátek, nemám k tomu příliš co dodat. Děkuji vám. A jako poslední má slovo pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít ADR a poděkovat panu Krachovi a jeho týmu za veškerou tu práci. Přestože jsme měli velice eh, napjatý časový rozvrh, tak jsme dospěli k velice dobrým kompromisům, které přidají určitou hodnotu jednotnému trhu a ochraně spotřebitelů. Můžeme podpořit valnou většinu těchto kompromisů a doufám, že pan Grech uh, mi promine, že se dotknu tří oblastí, ve kterých stále ještě máme jisté obavy. Pokud jde o kompromis 9, tak tam bych chtěl požádat pana zpravodaje, aby stáhl tu čtrna, ten 14-denní požadavek. Myslím si, že by to skutečně způsobilo velké problémy uh, těm už existujícím a dobře fungujícím subjektům ADR. My samozřejmě se všichni shodneme na tom, že by měl spotřebitel obdržet nějakou reakci a to co nejdříve, ale já se obávám toho, že kdybychom tam do toho právního předpisu napsali 14 dní, tak by to mohlo být nepraktické pro některé velice dobře už fungující systémy, takže já bych tam možná navrhoval nějaké jiné slovo, jak, jako například promptly, nebo co nejdříve je to možné a tak dále. Kompromis 14. Tam bych chtěl požádat o malou technickou změnu v článku 9b. A chtěl bych tam prostě dodat slova on the consumer. Konec citátu. To už odráží formulaci, kterou máme v bodu odvodní 21c a znamenalo by to, že ten nový článek 9b by měl toto znění. První věta. Členské stát, členský stát zajistí, že v postupech ADR, která se snaží prostřednictvím, že se tady snaží vyřešit spor tím, že prosadí nějaké řešení směrem ke spotřebiteli. Konečně číslo 15 a 16, které spolu souvisí. Podle mého názoru přidávají zbytečné a nadbytečné povinnosti vypracovávat zprávy pro obchodníky. protože tato povinnost by existovala, i když nedojde k žádnému takovému alternativnímu řešení. A to by byla veliká bariéra, veliká, eh, veliká zátěž pro obchodníky. A spotřebitel by to potom mohl mít eh, nesprávný dojem, že tento obchodník vždycky využije takovýchto subjektů. To, pane předsedo, eh, byly ty hlavní problematické oblasti a byl bych velice rád, kdyby pan zpravodaj je vzal v úvahu. Pokud jde o ODR, tady mám v podstatě jenom velice jednoduchou úlohu a sice mám poděkovat paní Fontun za její práci na tomto tématu. Paní zpravodajka Eh, akceptovala celou řadu z našich návrhů a proto my jako EKR velice rádi podpoříme tuto zprávu a všechny kompromisy. Děkuji. Děkuji vám, pane Foxy. Máme tady ještě někoho dalšího, kdo by se chtěl vyjádřit, kdo by chtěl přispět do této diskuse. Pan Šváb, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k těm všeobecným uznán ním a také slovům důvěry. My jsme si teď tedy vyslechli, že budeme před přestávkou na letní prázdniny hlasovat. Chci poděkovat všem eh, za práci v našem výboru. Je, jsou to velice důležité signály, že vlastně před tou letní přestávkou budeme ještě toto schopni odhlasovat. Děkuji také panu Majerovi poté, kdy paní Rožatun se vyjádřila velice stručně. Chci se k tomu připojit. V diskuzi jsme hovořili o tom informačním systému a zjistili jsme, že kapacity překladů žádostí, které jsou transportovány z jedněch členských států do jiných, vlastně neodpovídají tomu, co potřebujeme pro praktickou realizaci. V zásadě za to je to stejný problém tohoto spisu a proto bych chtěl podpořit to, co řekla Rosa, Tum. Potřebujeme tady dlouhodobý systém systém, který bude fungovat na evropské úrovni a doufám, že i Evropská komise, která dostane hned slovo, nás podpoří. Děkuji. Good. Dobrá, děkuji. Pokud tady není nikdo další, kdo by se hlásil o slovo, tak se chci teď zeptat paní Miner nebo paní Russo, eh, jestli by se chtěla vyjádřit. Paní Miner možná začne. Takže vás požádám, abyste přenesli jakékoliv vaše připomínky, potom už dám slovo zpět zpravodajům, aby se mohli vyjádřit k tomu, co zaznělo. Prosím, paní Majne. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla začít, stejně jako všichni ostatní, tím, že bych chtěla poděkovat panu Grechovi a paní Fontun za to, za objem práce a za kvalitu práce, kterou odvedli, pokud je o tato dvě témata. Pro komisi bylo velikým potěšením s nimi spolupracovat a spolupracovat také s jejich týmem. Také bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a všem členům a členkám tohoto výboru. Uzna- my jsme si vědomi toho, eh, jak je to důležité a jak drahý je váš čas především v tomto období. Takže bychom vám chtěli skutečně z hlouby srdce poděkovat za to, že jste se takto věnovali tomuto tématu a že jste věnovali váš čas eh, tomuto tématu. Celkově bych řekla, že komise eh, se dívá na tyto dvě zprávy poměrně pozitivně a také se pozitivně díváme na všechny kompromisy. Samozřejmě, že budeme muset ještě proskoumat, prostudovat výsledný text podrobně a prostudovat jak návrh k ADR, tak ODR, abychom zkontrolovali, zda tam nedochází k nějakým nekonzistentnostem, ale obecně bych řekla, že toto je velice kvalitní balíček a jsme velice rádi, že eh, šíře působnosti byla zachována. Probíhala zde jistá diskuze o tom, zda bychom tam měli zahrnout i eh, stížnosti ze strany obchodníků na spotřebitele. A tady bych chtěla jenom poznamenat, že kde je to možné už v rámci vnitrostátních systémů, aby takovéto stížnosti existovaly, tak to bude možné zachovat. A členské státy si samozřejmě mohou při uh, transponování této směrnice rozšířit ještě tyto povinnosti také na stížnosti obchodníků na spotřebitele. Myslíme si, že by bylo skutečně vhodné, abychom po určitém čase ověřili, jak funguje tato směrnice a abychom ověřili, zda je potřeba je rozšířit její působnost. Ale chápeme samozřejmě uh, Eh, chápeme důvody, které uvedl například pan Rochefort, a které omezují možnosti zavedení takovéhoto systému dostávajícího textu. Jsme zklamáni těmi eh, jsme zklamáni tím, že eh, požadavky na informace, povin, informační povinnosti nepřežily jak si tuto diskusi. Myslím si, že třeba, abychom se skutečně velice pozorně podívali na ty záruky, které zavádíme a které mají zajistit nezávislost subjektů ADR. Myslím si, že se nám téměř povedlo to naformulovat správně, ale ještě se na to budeme muset podívat. To samé se týká procesních pravidel, ke kterým se naposledy vyjádřil pan Fox. Myslím si, že tam také se musíme ještě k tomu vrátit a ověřit, že skutečně budou fungovat tak, jak mají. Pokud je o ODR, tak tam obecně také mohu říct, že podporujeme všechny pozměňovací návrhy, které chtějí eh, zajistit, aby tato platforma byla přátelská, uživatelsky přátelská pro spotřebitele, aby byla transparentní, bezpečná. Pokud jde o jazyky, tak tam chápu obavy pana Švába, protože máme stejné obavy. My už jsme eh, v tuto chvíli zahájili práci na schromažďování odborníků do pracovní skupiny, která se má tímto za- zabývat a která má dosáhnout nezbytných pokroků ještě předtím, než ta platforma uh, skutečně začne fungovat, tak, abychom um, skutečně zajistili takovou úroveň, kterou spotřebitelé očekávají. Ještě jednou nakonec chci poděkovat uh, všem členům vašeho výboru, především zpravodajům panu Grachově a paní Fontun. Skutečně oceňujeme jejich práci na tomto tématu a také hlavně kvalitu jejich práce. Děkuji. Děkuji, dobrá. Myslím si, že dáme slovo nejdříve panu Grekovi, a potom tady bude mít slovo paní Fontun. Ano, já budu velice stručný, pane předsedo. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože byli velice otevření, byli ochotní dospět ke kompromisu a proto se nám nakonec podařilo k takovému kompromisu skutečně dospět. Ještě abych se vrátil k tomu, co říkal pan Fox. Já si myslím, že kompromis 14 tam si myslím, že nemám žádný problém s tím, abych váš požadavek zohlednil. Pokud jde o číslo 9, to budu muset ještě projednat s ostatními stínovými zpravodaji, protože to si myslím, že bylo specifické eh, doporučení i dalšího eh, stínového zpravodaje a musím ještě zajistit jeho souhlas. Já chápu, o čem hovoříte, ale musím ještě zajistit souhlas toho druhého. Eh, potom 15 a 16, to ještě uvážím, ale myslím si, že to bude obtížnější něco takového přijmout. Pane předsedo, děkuji vám. Myslím si, že to je konec mého příspěvku. Paní Tun, prosím. Jenom jedno slovo. Děkuji vám. Děkuji všem za podporu. Musím přiznat, že když mi byla přidělena tato zpráva, tak jsem si neuvědomila, jak žhavá ta debata bude nejenom v, této, v tomto jednacím sále, ale také jak bude bouřlivá ta debata s komisí a se všemi zúčastněnými. Bylo to velice zajímavé a mám dojem, že jsem se hodně naučila. Myslím si, že ten výsledek, který se nám podařilo dosáhnout, je jasným textem, je to komplexní text, který má jasnou vizi, kde jsou jasně vyřčeny všechny povinnosti a myslím si, že jak spotřebitelé, tak obchodníci budou mít díky němu větší jistotu, větší bezpečí, pokud jde o online obchody v rámci Evropské unie. ADR funguje už v současné době, takže tam, kde to funguje, tam chceme ten systém pokud možno zachovat. Ale možná tady bylo jedno téma, ke kterému bych se chtěla krátce vyjádřit. Někteří z vás vypracovali pozměňovací návrhy k ODR, které se týkají v podstatě spíš ADR. A protože tady chceme mít jasný text s jasně určenými odpovědnostmi, tak jsem tento text Vyněla eh, Začíná to mým pozměňovacím návrhem číslo 19 a já doufám, že s tím souhlasíte, že bychom skutečně měli oddělit témata, která se týkají ODR, to by mělo být v textu ODR a to, o čem hovořil pan Majer, eh, Přesně jak to říkal pan Majer, my jsme to skutečně koordinovali ty dvě zprávy, tak aby to tam odpovídalo, včetně časových lhůt a tak dále, aby se to od sebe nelišilo, aby tam nebyly různé požadavky. Takže ty pozměňovací návrhy, které se týkají ADR, tak o těch bych navrhovala, abychom tady ve hlasovacím seznamu uvedli mínus a doufám, že s tím všichni budete moci souhlasit. Takže po, pokud pozměňovací návrh 19 přijmete, protože to se týká tady především socialistů, tam jsem měla pocit, že mám širokou, širokou podporu, tak um, pokud toto je pro vás přijatelné, doufám, že se nám podaří dosáhnout velice dobrého výsledku. Uh, tak a myslím, eh, že ještě jednou tady se sluší poděkovat všem. Omlouvám se, že jsem byla někdy poměrně nepříjemná eh, během těch našich vyjednávání, především s komisí. Dobře. Ano, samozřejmě očekáváme, že budete konstruktivně kritická, to je základ naší práce. Chtěl bych ze svého křesla poděkovat všem, kteří se účastnili této zprávy, protože, jak řekla celá řada z vás, eh, odvedli jste dobrou práci a myslím si, že je to jasný signál toho, že ta práce, ta přípravná práce, kterou jsme eh, provedli, skutečně se odrazila eh, v tom výsledném textu a přivedla, přinesla velice dobrý výsledek. Zítra tady budeme hlasovat o obou těchto návrzích. Pan Grech a jeho tým nám ještě sdělí, zda je, jsou pro ně přijatelné ústní pozměňovací návrhy pana Foxe. A já tady jsem si jist, že dosáhneme velice dobrého výsledku. Vím, že kyperské předsednictví také se velice těší na diskusi o tomto návrhu, ale samozřejmě bude záležet na obou zpravodajích ohledně toho, jak budou chtít dále pokračovat v rámci toho legislativního procesu. Děkuji vám tady ještě jednou. So that concludes tím se dostáváme ke konci tohoto bodu, těchto dvou bodů tedy. Eh, chtěl bych poděkovat eh, všem, hlavně také zástupkyni komise. Ehm, teď budeme tedy pokračovat s dalším bodem. Vím, eh, že hodně lidí přišlo právě na tu část diskuse, která se týká ADR, a proto já teď udělám kratičkou přestávku aby všichni, kteří přišli pouze k tomuto bodu, mohli v klidu odejít a potom budeme pokračovat s bodem 9, ehm, kdy dám slovo paní eh, Pěty Kejnen, eh, zpravodajce. Hi, Karen.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 pojďme pokračovat. Eh, na pořadu jednání je další bod a sice stanovisko k otázce práv cestujících ve všech druzích dopravy. Paní Pěty Kejnenen je navrhovatelkou, nebo zpravodajkou. Máme tady také eh, stínové eh, zpravodaje, eh, paní Anna Het a její asistentku, paní Parbanovou tady nevidím. Ani pana, paní Turunenová, ani pana Bělana. Zdá se, že teda paní Pěta, Pět, Tykano Nová to za ně všechno bude muset odpracovat, pokud se tady nedostaví během této diskuse. Teď bych teda chtěl dát slovo eh, paní zpravodajce Pěty Kajnen a mm, potom budeme pokračovat. Děkuji. Paní Parvanová tady je. Promiňte, já jsem, já jsem si nevšiml, že jste přišla. Um, děkuji. Dovolte, abych nejprve se omluvila omluvila za to, že ten kompromisní text se vám dostal eh, do ruky velice pozdě. V podstatě ta tabulka není eh, to poslední, tu poslední dostanete za chviličku. Spravodajové eh, eh, eh, stínoví v současné době mají k dispozici tyto kompromisní návrhy. Jedná se o některé technické nebo odborné věci, jsou to změny poměrně malé a drobné. Ještě jednou se omlouvám za to, že vám ty věci dávám k dispozici takto pozdě, ale projdu s vámi ty jednotlivé body. Za druhé bych chtěla poděkovat za velice konstruktivní spolupráci se stínovými zpravodaji a dalšími členy našeho výboru. Myslím si, že toto stanovisko ehm, z toho zcela určitě ehm, mělo prospěch. Ty kompromisní ehm, pozměňovací návrhy obsahují většinu těch bodů, které v našich diskusích zazněly. Dovolte, abych vám nejprve řekla tedy něco k prvnímu kompromisnímu návrhu. Ten Eh, souvisí s otázkou, eh, jak je důležité, aby eh, všichni spotřebitelé měli zajištěnou stejnou ochranu. Já vím, že tady máme princip de minimum, já vím, že ehm, tím odkazujete na ty minimální standardy nebo minimální harmonizaci, takže to je tedy ta minimální úroveň ale s touto formulací jsem měla určitou, určitý problém, protože jsem měla pro, pocit, že by to mohlo být špatně interpretováno v tom smyslu, jako že vlastně e, spotřebitelé mají na rok pouze na minimální protekci, e, ochranu, čili to tak není. Největší e, změna souvisí s tím, jestli budeme nějakým způsobem žádat změnu eh, nařízení o těchto věcech. K tomu není dostatečný politický konsensus, takže teď eh, vyzývá výbor eh, pouze k větší integraci všech principů upravujících ochranu spotřebitelů v rámci dopravy. E, v žádném případě by to nemělo vést ke snížení práv e, cestujících, naopak by mělo dojít e, k posílení těchto práv. Dále jsem zde hovoří o dalším kroku v tom smyslu, že by měl být dále prováděn další výzkum, jehož cílem by bylo zjistit, jestli je vůbec realizovatelné mít nějaké stejné jednotné postupy v těchto věcech. V té tabulce se to objevuje, tam je otázka, jestli bychom mohli, já bych to změnila, na, jestli bychom měli e, tuto věc dále studovat a potom také se to týká vlastního výsledku tohoto výzkumu. Potom další bod o kterém jsme hodně eh, hovořili a velice podrobně hovořili. Máme také podrobný pozměňovací návrh k tomu a to je otázka transparentnosti cenové. Pokud jsem tomu dobře rozuměla, tak i tyto připomínky byly eh, zaneseny do toho kompromisního návrhu. Dále potom eh, Některé věci byly přeformulovány, to se týkalo hlavně například sankcí a prosazování těchto sankcí, to jsou věci, které také byly zahrnuty do toho výsledného textu. Druhá věc potom, kde máme trošičku odlišné názory, to se týká toho, jestli bychom měli se pokusit ehm, navýšit ehm, Ehm, roli ehm, evropských spotřebitelských center, jestli bych jim měli, dát, měli bychom dát k dispozici větší eh, zdroje, jestli bychom měli také eh, využívat mechanismus ADR při řešení sporů, které se musí s touto otázkou a také zdali bychom měli mít celoevropský nějaký orgán nebo nějakou jednotnou eh, linku ehm, <clears throat> Eh, <clears throat> na kterou by se mohli obracet eh, spotřebitel, nebo jestli bychom měli mít jednu e-mailovou adresu. I to je v současné době zaneseno do toho kompromisního pozměňovacího návrhu. <clears throat> Přesně myslím, že to odráží eh, názor většiny. Další věc, která zatím není zanesena do textu, se týká eh, možnosti řešení formou lepší spolupráce mezi vnitrostátními orgány a také při použití vnitrostátních eh, webových stránek. Pane předsedo, kromě toho eh, máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají lidí, kteří mají sníženou mobilitu, pohyblivost. Některé z těchto návrhů byly velice podrobné, já se pokusím teď eh, je nějakým způsobem stručně popsat a udělat z nich takový stručný balíček. Eh, Tady jde o to, že musíme zajistit eh, příslušné vyškolení personálu, je potřeba harmonizovat rezervační systémy, Eh, kromě toho také to souvisí s asistencí poskytovanou a mm, eh, také otázka harmonizace různých zdravotnických eh, řešení pro tyto lidi. Tyto informace by měly být kvalitnější, měly by být také přístupnější <clears throat> pro všechny cestujícím a e, v žádném případě by neměly být spojovány s nějakými dalšími poplatky e, pro lidi, kteří budou vyžadovat nějaké zdravotní vybavení, například pro možnost cestování nebo asistenční službu. E, to jsou tedy ty názory, které zazněly v naší diskusi, které v podstatě nám pomáhají řešit tu velkou politickou diskusi, která s tím souvisí. Děkuji. Eh, děkuji za to velice komplexní pohled na celou tuto eh, věc. Přicházíte s novými myšlenkami a doufám, že výbor pro dopravu eh, je vezme všechny v úvahu. Paní Head dostane slovo teď. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vyho- Děkuji také zpravodajce za velice dobrou spolupráci. My jsme skutečně dobře spolupracovali a nemám k tomu příliš mnoho připomínek. Jenom otázka práv cestujících, ta je absolutně důležitá. V každém případě je to spotřebitelskoprávní otázka. Cestující se musí cítit bezpečně, když cestují když jsou někde na cestách a my doufáme, že v souvislosti s ostatními právě cestujících je toto všechno zohledněno. Jsme velice spokojeni s tím, že jsme eh, tady mohli probrat kompromisní návrh příloze 1, že chceme tedy zajistit opravdu vysokou spotřebitelskou úroveň. Nezbýváme nic jiného, nežli ještě jednou poděkovat zpravodajce za velice dobrou spolupráci. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já jsem také velice uh, uh, ráda, že eh, zde eh, hovoříme o efektivní ochraně eh, cestujících. To souvisí také s, s otázkou manipulace. Ehm, což souvisí pochopitelně také s tou skupinou eh, cestujících, kteří mají sníženou pohyblivost. Eh, dále také se zde hovoří o motorovací činnosti ehm, formou webových stránek, kde tady také o zajištění multimodality a také zajištění služeb přeshraničních. Ehm, přesto si nemyslím, že toto stanovisko by se mělo věnovat eh, otázkám eh, zjednodušení a také by se neměl otáz, otázka víc snad. Eh, neměli bychom eh, také oddělovat ustanovení, která se týkají turistů pouze. Chtěla bych poděkovat paní Pětikanen za ty kompromisní pozměňovací návrhy, ve kterých zohledňuje všechny ty věci, o kterých jsme hovořili a které jsou zdůrazňovány v našich diskusích. Mm, Eh, myslím si, že ta, ten text je teď lépe strukturovaný, méně repetitivní a chtěla bych ještě jednou zopakovat, že eh, práva eh, cestujících jsou zásadními právy všech občanů a proto si myslím, že jakákoliv další revize nařízení 261 by měla z tohoto úhlu být zohledňována, pokud ne tedy naším výborem, tak potom tedy výborem pro dopravu. Děkuji. Děkuji paní Parvanové. Tlumočníci mi naznačili, že by byli raději, abyste příště hovořila o něco pomaly. Nechtěl jsem vás eh, přerušovat, ale toto bylo tady velice jasné sdělení mé osobě. Prosím dále paní Turunen, zpravodajka za zelené. Děkuji vám. Ani v podstatě nemám mnoho co dodat ale přesto eh, několik málo slov z mé strany. Myslím si, že ta spolupráce byla velice dobrá. Myslím si, že eh, se nám podařilo dospět k velice dobrým kompromisům. Teď jsem se podívala na tu finální verzi a většina našich připomínek tam je zohledněna. My jsme měli eh, takovou představu ohledně toho, že by existoval takový nějaký, taková nějaká jednotná jízdenka. To tam pořád ještě není ale myslím si, že bychom to měli brát jako takovou vizi, budoucí vizi pro Evropu. Tam bychom chtěli jednou dospět, že bychom měli eh, tady úplně zcela integrovaný prostor pro cestující. Nicméně jsme velice spokojení eh, s těmi kompromisními návrhy, které jste navrhli a budeme hlasovat pro eh, všechny tyto kompromisní návrhy Myslím si, že se tam velice správně klade důraz na některé oblasti, především na eh, třeba skupinu cestujících eh, s omezenou pohyblivostí a také je tam důraz na informace, na eh, cenovou transparentnost, protože to je pořád ještě veliký problém. Takže mm, obecně skutečně jsme velice spokojení a budeme hlasovat pro a myslím si, že to, doufám, že to bude dobrý vstup pro výbor TRAN. Dobře, děkuji vám. Přeje si ještě někdo další vystoupit k tomuto tématu? Zdá se, že mu tomu tak není, takže myslím, že je zde pan Colson za komisi a dávám mu slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci dodat jenom málo. Pro nás je důležité, že práva cestujících bez ohledu na to, o jakého dopravce se jedná, jsou jednotná. A to je důležité eh, i v detailech. A s tím se zabývají také naše kompromisní návrhy. Proto tedy souhlasíme s většinou návrhů, které byly předloženy. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které se týkají turistů, tak si myslím, že to není to pravé místo, kde bychom se měli tímto bodem zabývat. Děkuji. Dobře. Nicméně pro tuto chvíli je ještě projednáme. My jsme o tom hovořili už dnes ráno, tady o tom cestovním ruchu. Paní Pětikanen, chtěla byste ještě schrnout celou tu diskusi a zareagovat na některé z těch připomínek, které zazněly? Ano, děkuji. Děkuji vám všem za velice podnětné příspěvky. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které nejsou pokryty kompromisními návrhy, to je v podstatě tady ten pozměňovací návrh, který se týká té jednotné um, jízdenky, tam máme v hlasovacím seznamu plus. Mínusy jsou u 47 to jsou otevřená data, a 38, a to je to vízové téma. Já si myslím, že toto jsou témata, která by neměla být součástí dokumentu, který se týká práv cestujících. Děkuji. Děkuji vám tedy, říká pan předseda, děkuji všem, kteří se účastnili práce na tomto dokumentu. Budeme tedy hlasovat zítra dopoledne. Daří se nám zatím přesně dodržovat časový rozvrh. Přesuňme se tedy k dalšímu eh, bodu na pořadu jednání, a to je proveditelnost zavedení dluhopisů stability. Máme tady pane zpravodaje Korea de Campos. Paní eh, Verheyen je stínová zpravodajka, která je zde přítomna. Pan Schmidt tu není, paní Torunen tu je, pan Fox tu není, možná se ale vrátí. Pan Gustafsson tu také není, tak, máme tady nicméně přijatelné kvórum stínových zpravodajů a proto bych tady chtěl dát slovo už panu profesorovi Koraja de Campos, aby mohlo představit pozměňovací návrhy. Prosím. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Jedná se zde o stanovisko, které najdete také ve sdělení komise o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability. Jedná se tedy o možnost zavést tyto dluhopisy stability. Mohli bychom si říci, že je to jednoduché najít konsensus, ale jednoduché to nebylo. Chtěl bych dokonce říci, že to bylo téměř nemožné. Pracujeme se všemi frakcemi, s nimiž máme dobrou spolupráci, a nyní jsme tedy nalezli kompromisy 1 až 3 společně se sociálními demokraty a také s ostatními frakcemi. Tyto kompromisní návrhy byly tedy vypracovány, jsou v papírové formě a nyní se jedná o dva možné pozměňovací návrhy, eh, které navrhla paní Sabine von Hoy a jsou to ústní pozměňovací návrhy. A Ole Schmidt, pokud se nemýlím, ten se na tom také podílel. Jsou zde přece jenom některé rozdílné názory, které se týkají obou těch ústních pozměňovacích návrhů. Pracovali jsme na tom opravdu tvrdě a musíme říci, že jsme se prakticky dostali k bodu, kde naše rozdílné názory byly důkladně prodiskutovány. Já tedy věřím, že to budeme moci schválit. Nevím, zda jsou zde všichni stínoví zpravodajové. Bylo by dobré, kdybych věděl, jak vypadá jejich stanovisko k těm ostatním pozměňovacím návrhám. Nevím, zda by se vyplatilo zacházet opakovaně do detailu, mohl bych to tady přečíst, ale jednoduše předpokládám, že to nebude potřeba. Text byl právě rozdán. Je to text, našich společných změn a také ústní pozměňovací návrh. To jsou ty body, které teď prakticky musíme schválit. Myslím si, že všichni kolegové, již se to týká, jsou zde přítomni a bylo by tedy dobré, kdyby to mohli stínoví zpravodajové okomentovat. Chtěl bych také poděkovat za velice intenzivní práci. Měli jsme opravdu živou výměnu názorů ke všem možným tématům. Všichni pracovali konstruktivně. Skutečně jsme se vždycky snažili najít kompromisy, rozsáhlého charakteru. A já si myslím, že je to velice důležité, že tady v tom našem stanovisku je zcela jasné poselství. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji všem spolupracovníkům, kteří nám pomohli v této nevždy lehké práci. To jsem chtěl říci na úvod. Děkuji. Okay, thank you. Dobře, děkuji vám. Paní Frhejen, prosím. Ich kann... Mohu se pouze připojit k svému předřečníkovi, v některých bodech mu dávám za pravdu. Byly to opravdu velice obtížné rozhovory, měli jsme opravdu rozdílné názory, především pokud šlo o rámcové podmínky a dopady eurobondu v různých politických skupinách. Museli jsme opakovaně vést politickou diskuzi, a museli jsme dospět k řešením, která byla přijatelná pro všechny. Já si myslím, že zatím nemám tady hlášení nebo právu od Oleho Šmita, eh, proto tedy zatím je to ještě s výhradou, zda budou všichni souhlasit s těmito pozměňovacími návrhy. Já si myslím, že je třeba jasně říci, že tady byla různá stanoviska, která se týká týkala dopadů a předběžných podmínek, které se týkají e, dluhopisů stability. My jsme velice zřetelně na to poukázali i v textu, kde dáváme jasně na vědomí, že zavedení dluhopisů stability je vázáno na kritéria, která musí být předem splněna a to, co původně bylo v tom pozměňovacím návrhu o předčasném zavádění dluhopisů bez splnění těchto kritérií nepřicházelo v úvahu, což v konečném efektu nemění nic na skutečnosti, že potřebujeme podmínky, které budou splněny, než budou moci tyto dluhopisy eh, ukázat svůj účinek jednání sloužila k tomu, že každý musel trošku slevit a já si myslím, že i když to někdy bylo třeba bolestivé, přesto se nám podařilo najít zdařilý kompromis a myslím si, že tady společně jsme našli řešení, které různá stanoviska umožňuje sjednotit. Samozřejmě tady jsou různé názory, různé chápání, diskuze, zavádění dluhopisů stability. I jinak to chápou také občané. Musíme si dát záležet na tom, aby to pochopili občané na všech úrovních. Musíme to velmi dobře připravit. Musíme nastoupit cestu, která musí spočívat na trvalé důvěře v tyto mechanismy. Trhy budou samozřejmě reagovat pětě, protože důvěra v dluhopisy tady není velká, protože tady není důvěra. V konečném efektu by třeba možná byl tady názor, že jsme zvolili nesprávnou cestu a tomu musíme zamezit. Musíme stanovit kritéria tak, aby důvěra v trh byla obnovená a především ekonomická schopnost účinnost a výkonnost byla zvýšena. Ne eurobondy nám pomohou zvládnout krizi, ale všechny ty souvislé podmínky, které s tím mají co společného, musí pomoci k tomu, abychom stabilizovali situaci v Evropské unii, ale určitě to není ten prostředek, který může působit sám, pouze v kombinaci se všemi možnými podmínkami a prohloubenou hospodářskou a finanční politikou. Musí to být doplněno jasnými kritérii, která budou zachovávána. Samozřejmě i hospodářská síla, efektivita, výkonnost a především je tady nutná jasná vazba a jasné závazky, které přijímají všechny členské státy. Solidarita to není jenom jednosměrka. Děkuji všem zpravodajům, stínovým zpravodajům za intenzivní diskuze, děkuji eh, zpravodaji za to, že eh, vždycky zohlednil to, co slyšel z naší strany a že jsme na mnoha místech dospěli k dobrým kompromisům. Děkuji. Teď eh, pan Schmidt ještě dostane informace, které potřebuje, takže mu dám ještě čas a požádám paní Turinen. Děkuji. Eh, s výsledkem my upřímně řečeno spokojeni nejsme. Tento eh, výsledek je slabší než to, co navrhuje výbor pro hospodářské eh, věci a také je to slabší než to, co bylo přijato již v rámci Tupaku. Ehm, tedy připadá nám to slabé, alespoň z pohledu těch lidí, kteří jsou pro tyto ehm, dluhopisy stability. A my jsme, takže v současné eh, době ehm, se dostáváme eh, skutečně k okraji propasti. Eh, I po tom posledním summitu úrokové míry jsou zase vyšší, než tomu bylo před summitem, a to určitě ve Španělsku a v Itálii, a proto použijím, potřebujeme mimořádně silné politické signály a myslím si, že to, co tady máme před sebou, není silný politický eh, signál. Já jsem se ptala investičních eh, bankéřů v Dánsku, co by mohlo snížit um, ten tlak na státní dluhopisy. A on mi řekl, a on mi řekl, že potřebujeme, že potřebují zcela jasnou indikaci, že peníze se vrátí. A dokud nebudeme mít tu, to indikaci, tak budeme pokračovat v tomto tlaku, protože půjčovat peníze bude strašně drahé. A myslím si, že e, teď se roztáčí ta spirála, to je tedy e, stanovisko e, politické skupiny zelených. Eh, my bychom byli velice rádi, kdybychom eh, po určité době měli možnost využívat těchto eh, dluhopisů stability. Pochopitelně, že to nebude řešení pro každou jednotlivou eh, členskou zemi. Pochopitelně to nevyřeší eh, problémy související se zodpovědnou hospodářskou politikou, ale pokud to bude tak, jak to je teď navrhováno, tak my budeme hlasovat proti této zprávě, protože pro nás není dostatečně dobrá. Dobrá, děkuji, děkuji eh, za tuto velice upřímnou a velice jasně eh, vyjádřenou eh, reakci na tuto zprávu. Teď se zeptám pana Šmita, jestli už je připraven. Ano, ano, děkuji. A potom dostane slovo pan Fox. Pane předsedo, já se omlouvám za to, že jsem přišel trochu později, ale měli jsme slyšení s Mario Dragim a tam zazněla stejná otázka, respektive se řešila tato otázka těchto dluhopisů. On eh, prohlásil, že je naprosto zásadní, aby všechno eh, přicházelo ve správném pořadí. Nemůžeme eh, říct, budeme mít bankovní unii a eh, pak ostatní věci. Nemůžeme říct euro, dluhopisy, dluhopisy stability a ty okamžitě budou. Ne, tyto věci se musí řídit velice přísným řádem, protože jinak nám to nepomůže. A jak řekl, fiskální unie E, nemůže mít na svém počátku e, unii e, transferovou. A já si myslím, že v tom má skutečně pravdu. Nicméně se jedná o otázku velice složitou. Já mohu přijmout ten eh, záchranný fond nebo jak asi víte, Existují různé názory v různých politických skupinách, alespoň tedy v naší skupině se také objevují různé návrhy. Myslím si, že to není otázka pouze eh, geografická, ale každopádně platí, že různé názory existují a že více souvisejí s tím, kde se nacházejí členské eh, státy, jinými slovy, jakým způsobem tyto členské státy se snaží řešit ty problémy, kterým čelíme, ať už tedy z historického pohledu nebo eh, v té současné situaci. Já jsem eh, se podíval na ty různé návrhy Eh, pochopitelně, že jsem se, eh, že mě ještě eh, zbývá je prostudovat lépe. Udělám to dnes večer a po tom, až se, po té, co se sejde naše politická skupina, tak bychom přišli se svými závěry. Některé ty věci bychom mohli podpořit, ale s určitými máme problém. A pokud tedy souhlasit budeme, tak to bude s Eh, tak to nebude úplně spontánní. Ehm, stanovisko tohoto výboru si myslím, eh, že není stejné eh, jako stanovisko výboru pro hospodářské záležitosti a myslím si, že tady musíme skutečně být opatrní, jak zde již bylo řečeno. Paní um, ehm, Turinenem toto skutečně nevyřeší evropskou eh, krizi. Tyto dluhopisy stability eh, nevyřeší tuto krizi, ale možná, že to je krok určitým směrem. A možná, že bychom mohli se pokusit o určitý vyrovnaný přístup k této věci, ale to je asi všechno, co k tomu mohu v tomto okamžiku říct. Děkuji, pan Fox. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já eh, musím říct, že jsem eh, trošičku zmaten tím, že máme tuto diskusi v IMKO, protože před 14 eh, dny jsme tuto diskusi vedli ve výboru EKON a já si myslím, že je velice těžké najít skutečně aspekt, který by se týkal vnitřního trhu. Já velice rád se zúčastním této diskuse s inteligentními kolegy na toto téma, ale přesto jsem přesvědčen, že to žádný velký dopad na vnitřní trh nemá. Eh, moje politická skupina eh, není příliš spokojená s tou otázkou mutualizace eh, dluhů, protože to vytváří morální hazard. Jakým způsobem nás to pobízí, když někdo jiný potom za to zaplatí. To, co říkají danští bankéři, chtějí zcela jasnou indikaci, že ty peníze se jim vrátí. Mají pravdu. A to je také důvod, proč Eh, státy, eh, které mají dobré riziko, si mohou půjčovat za 1,5%, ale jestliže Řecko dnes vydá ty eh, dluhopis, tak budou platit více než 1,5%, možná že 15%. A jestliže vaši bankéři eh, říkají, že chtějí mít jasno, že ty peníze skutečně dostanou zpátky, tak vlastně říkají, že chtějí, aby Německo se upsalo a dalo jim záruku, protože to je jediná záruka, která v současné době v Evropě platí. Všech ostatních 26 zemí se může podepsat po to, ale stejně to e, úrokovou míru nesníží. E, Často eh, hovoříme v Evropské unii o komunitních metodách, ale co se týče těchto euro eh, dluhopisech, tak je to rozhodnutí paní Merkelové. Buď podepíše ten šek a v tom případě to fungovat bude, anebo ho paní Merkelová nepodepíše a v tom případě to fungovat nebude. Jako Brit eh, Pochopitelně moje země se nezúčastní této emise euro dluhopisu. Eh, my bychom byli rádi, kdyby ta evropská krize se vyřešila eh, co nejdříve a také přejeme všem členům eurozóny eh, to nejlepší. Ale problém je ten, že důvod, proč jsme se dostali do této situace, je, že na prvním místě je tady příliš velký dluh a příliš mnoho utrácení. Takže ta myšlenka, že ty zadlužené země by mohly mít možnost si půjčovat další peníze, protože to vlastně Německo je ochotné eh, eh, zastřešit nebo vzít na sebe, tak to je věc, která není řešením. Protože ten problém je dluh. A myslím si, že to, že si budeme požádat ještě více, nemůže být řešením. Čili já budu rád, když členové eurozóny Eh, budou eh, uvažovat a hovořit o tom, jaký bude dopad těchto dluhopisů stability. Možná, že to bude určité částečné řešení, ať k tomu mají příslušnou analýzu, ale myslím si, že základní problém eurozóny je ten, že od té doby, co eh, bylo přijato euro, to znamená za posledních 12 let německé hospodářství a holandské hospodářství bylo stále silnější, byly stále silnější a silnější. Eh, protože lidé, kteří žijí v těchto zemích, pracují zkrátka více, zatímco v ostatních zemích pracují méně efektivně. Tak je to jednoduché. Některé země zkrátka utrácejí příliš mnoho a platí také svým pracovníkům, svým zaměstnancům příliš mnoho a tím pádem nejsou konkurenceschopné. Moje země v podstatě eh, udělala kdysi to samé. 13 let jsme si půjčovali příliš mnoho peněz Naštěstí se nám podařilo eh, devalvovat eh, naši eh, měnu o jednu čtvrtinu a to bylo tedy řešení, které jsme my použili. Já nejsem na to nijak hrdý, ale podařilo se nám alespoň najít nějaký mechanismus, který nám pomohl dostat se z té situace. V současné době je řada členských zemí, které žádný takovýto mechanismus k dispozici nemají. A zajímalo by mě, jak jim pomůže to, že budou mít možnost si půjčovat více. Ale nechám to na paní Merkelové, jestli bude ochotná podepsat ten skutečně obrovský německý šek. Děkuji, pane Foxy. Skutečně se zatím vyjadřujeme velice otevřeně a upřímně dnes odpoledne. Ještě někdo další se přeje vystoupit? Dobře, paní Turunen. Já se omlouvám. A, a potom tady pan Šváb. Dobře. Já respektuji to, že ta analýza některých z nás vznikla jenom proto, že se příliš utrácelo, ale z mého hlediska je to příliš prosté vysvětlení. Například Španělsko je stále méně zadlužené než Německo. Tam je celá řada dalších aspektů. Ano, jejich model produktivity je má celou řadu problémů. Ano, musí restrukturalizovat celou ekonomiku, ano, musí zlepšit konkurenceschopnost, ale otázka je, že toto je dlouhodobé řešení a v tuto chvíli máme jenom jednu měnu, jednu, uh, jeden, jednu úrokovou sazbu a otázka je tady, jak to vyřešit. Jsou tady systémově, jiné systémové aspekty, než jenom to, že řekneme, že se příliš mnoho utrácelo. Ano, je tady celá řada problémů, které je třeba vyřešit v jednotlivých zemích, ale pokud se na to nepodíváme systémově, tak si myslím, že euro jako měna bude prostě ztracené. A to je smutné. Já si myslím, že tam není žádný morální hazard nutně. Ono záleží na tom, jak to celé nastavíme a jaké pobídky tam nastavíme, ale tohle jsem prostě musela říci. Já samozřejmě respektuji, že na to má někdo jiný, jiný náhled. Děkuji ano, my máme dost času, tak samozřejmě je možné eh, to všechno vyjádřit. Takže pan Šváb, paní Pejtikanen a pan Schmidt budou mít ještě další slovo. Teď má... Je tady někdo z komise, kdo by se chtěl připojit do té, zapojit do té debaty? Ne, dobře, takže máme skutečně dnes volnou ruku jakožto parlament. Eh, ačkoliv, jak říkal pan Fox, toto není až tak úplně naše odpovědnost, ale rozhodli jsme se, že k tomu vyjadřujeme tu, eh, vypracujeme tu zprávu a pan profesor se toho zastil, takže o tom můžeme pohovořit. Takže pan Šváb bude mít slovo, paní Pitikanen a pan Schmidt a paní Frhejen. A pan Fox? Ano, samozřejmě, že všichni máme nárok se vyjádřit ale myslím, že bychom se neměli do toho příliš zamotávat. Takže pan Šváb, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že situace, že my se podílíme na tomto spisu, jakožto výbor, je opravdu věc, kdy se musíme snažit být konstruktivní. Samozřejmě je tady celá řada záležitostí, kterými se také musíme zabývat. No, já si myslím, ale že se nesmíme přát bankéřů, co si přejí, protože to není ten správný recept, jak dospět k nějakému řešení. Já si myslím, že to, co říká Ashley, to má pravdu, protože bankéři vlastně nemůžou dávat jistotu. Kdo dává nějakou jistotu v tomto světě? Já si myslím, že toto řešení je opravdu velice komplikované. Na tomto místě se jedná nejenom o systematická rizika, která by měla být vyřešena společným ručením, ale jedná se o to, že my jakožto Evropané eh, víme, že naše solidarita je nutná a že jenom tak můžeme v budoucnu zvítězit a musíme se posunout dopředu, ale jenom samozřejmě za toho předpokladu, že jsou ochotni eh, šetřit i ti, kteří jsou příliš zadluženi a že to také uznávají. Já říkám, pokud jde o zprávu eh, tupek, tak si myslím, že tam to v podstatě nedospělo k tomu, že by s tím všichni souhlasili, protože to sem, tento part sem nepatří. Byli tady samozřejmě také protivníci, eh, kteří říkají, že parlament musí být v této obtížné otázce solidární. Já si myslím, že postup kolegy Corrado Campos a stínových zpravodajů v tomto výboru závisí velice pozitivně na tom, protože jsou všichni v podstatě zajedno a tady je určitý rozdíl mezi mnou a Ashley Foxem. Evropa musí mít společné šance, ať už chceme nebo nechceme, musíme převzít určité politické ručení a můžeme se prosadit jenom tehdy, tehdy, když se pohnou vlastně obě strany. A já si myslím, že kompromisní návrh, který tady kolega Schmidt chce ještě prověřit, závisí na tom, aby obě strany, které chtějí něco přijímat a které něco poskytnou, musí fungovat s tím vědomím, že existují jasné regule, které povedou k řešení. A proto si myslím, že porady v tomto výboru, pane předsedo, byly velice pozitivní. Já bych to neviděl tak negativně a myslím si, že na konci dospějeme ke konstruktivnímu řešení přijatelnému pro všechny. Paní Pejtikanen, prosím. Já nevím, jestli přispěji nějak k této diskusi, ale už jste mě vyprovokovali k reakci, takže prosím, eh, budu se snažit reagovat na komentář pana Švába. Někdy si říkám, o čem to vlastně hovořím, když hovoříme o euro dluhopisech, protože někdy hovoříme o těch fondech a tak, a někdy o tom existujícím zadlužení, což je skutečně ten problém. Ale když hovoříme o dluhopisech stability, tak vlastně hovoříme o tom, co v budoucnu uděláme pro to, abychom stabilizovali evropský trh. A to může být vlastně záležitost, která se týká vnitřního trhu. Protože nemůžeme mít stabilní vnitřní trh, když ta stabilita prostě neexistuje. A proto v podstatě se to týká také škrtů a sdílené zodpovědnosti, protože jedno bez druhého prostě neexistuje. A proto jasně e, si myslím, že jde o to, v jakém pořadí se ta rozhodnutí učiní, protože je to podobné jako v soukromém životě. Prostě nebudete podepisovat někomu ručení za jeho dluh, když nebudete mít žádnou záruku, že ta osoba ne- bude schopna ten dluh splatit. Takže to je v podstatě ten hlavní problém pro celou Evropu. Já skutečně jsem pro ty dluhopisy stability v budoucnu, až budou existovat všechny ty ostatní prvky, které jsou pro ně důležité. Ten záchranný fond, ten redemption fund, to by bylo velice hezká myšlenka, ale skutečně je důležité se zamyslet nad tím, jak by to celé fungovalo, kdo by to celé garantoval a nám jako finu by se třeba nelíbilo úplně tu záruku poskytovat. A poslední věc, kterou bych ještě chtěla eh, říci a na kterou bych chtěla eh, položit důraz, je, že eh, že, bych, že by bylo dobré tam rozlišovat mezi těmi red chips a blue chips, protože jinak by ten rozdíl mezi úrokovými mírami byl příliš vysoký. Takže bychom tam chtěli mít ty, stabil, ty dluhopisy s ratingem AA, v rámci tohoto paktu eh, růstu a stability a potom by tam byla druhá kategorie, kategorie B. Děkuji. Děkuji pan Schmidt a pan, pa, pak paní Frhejen. Pan Fox a já Uh, nás se to až tak netýká, ale Musím říci, že pokud se dluhopisy stability týkají eura, tak euro samozřejmě má vztah k jednotnému trhu. A z pohledu Británie je samozřejmě zásadní, aby existoval stabilní, pevný rámec pro jednotný trh. A já bych řekl, že když má euro problémy, a už i britská vláda, britští ministři to uznali, s jedním jsem před pár minutami hovořil, tak právě toto bude mít dramatický vliv na země, jako je Velká Británie. Takže vy jste chtěl ten, to, to přímé pojítko mezi uh, touto záležitostí a naší uh, oblastí zájmu. Já jsem ze země, kdy se vždycky snažíme řešit problémy také prostřednictvím devalvace. A on to není dobrý nápad, není to dobrá metoda. Stále jsme tímto způsobem chudli a chudli a chudli a snažili jsme se zachraňovat měnu. Takže to není správný způsob řešení. Kdyby všichni devalvovali, a to se nedá navrhnout, tak to by byla naprostá katastrofa. Je třeba fiskální konsolidace a jsou potřeba strukturální reformy. A podle Švába, pan, pana Švába tady, eh, tak je potřeba to udělat ve správném pořadí a právě proto nad tím vším přemýšlí Německo. Já myslím, že bychom měli na Němce být hrdí. Vy nic neplatíte. Ano, platíte něco do MMF, my neplatíme vůbec nic, vůbec nic a ta diskuse ve Finsku se vede, že tady proč jsme ve, v eurozóně, říkají Finové. Podívejte se na Švédy, podívejte se na Pobaltí. Oni neplatí nic a jsou na tom stejně dobře jako my. Ale tomu se říká solidarita. A já myslím, že bychom my oba dva, oba dva naše státy, Švédsko a Finsko a třeba i Dánsko, měli tuto solidaritu projevit. Děkuji, pan, paní Frhejen. Eh, což... Chci zmínit jeden bod, který je jasně vidět. A sice nejedná se jenom o řešení prostřednictvím dluhopisu, jedná se o zavádění a o rámcové podmínky těchto dluhopisů. A to je nutné. Já bych si přála, aby se zpráva více zabývala těmito rámcovými podmínkami a formami a s jakými dopady musíme počítat na malé s dopady na malé a střední podniky. Já tady říkám rámcové podmínky, ty jsou nutné, aby vůbec mohly dluhopisy stability fungovat. To je zmíněno v textu a to je to, co nás posune dopředu. Já si myslím, jedna věc je v textu jasná. Opakovaně se zde říká, že dluhopisy stability jsou jenom výsledkem procesu, který má přispět k větší finanční zodpovědnosti, k vyšší stabilitě a k efektivnější ekonomii ekonomice pro členské státy. Tato kritéria ty jsou základním předpokladem pro to, aby dluhopisy stability vůbec mohly mít nějaký účinek, protože jinak nebudou mít trvale žádnou hodnotu. To nám je jasné. Němci přece nemohou e, za všechno ručit. Bylo tady vyslovena chvála na jejich adresu, ale nemohou přece e, ručit úplně za všechno, protože je třeba, aby tyto dluhopisy trvale si svoji hodnotu zachovaly. Já neříkám, že my v Německu jsme vždycky byli dobří, my jsme také měli časy, kdy jsme ta kritéria změkčovali a na to nesmíme zapomínat. A teď tedy ta druhá otázka, která je také důležitá, to jsou ty kritéria, abychom se podívali na ty rámcové podmínky, které musí být skutečně splněny a aby bylo jasné, že to je strukturálně jiná cesta, než tomu bylo v minulosti. A sice cesta, která vede k vyšší solidaritě a solidarita, jak už jsem řekla, není jednosměrka, ale vyžaduje snahy ze všech stran. Proto každý musí přispět svou určitou měrou. A samozřejmě je nutné vědět, jak zacházet s těmito dluhopisy. Může to být pouze výsledek, nikoli v začátek procesu, který udrží naši ekonomickou sílu, stabilitu eura a tyto dluhopisy jsou jedním z podpůrných opatření, eh, která dovedou nás potom k tomu výsledku. A já si myslím, že to musí být jasné. Děkuji. Debata byla velice um, živá a trošku jsme se do toho zabrali, protože máme ještě k dispozici tu půl hodinku za ten zrušený bod. Myslím si, že to skutečně stálo za to. Aha, já se omlouvám. Ještě dám slovo další řečnici. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Koreovi za to, že umožnil tuto zajímavou diskuzi. Děkuji také paní Turenen za její připomínky, které byly opravdu velice pozitivní a týkaly se také mé země. Pět úvah, které jsou podle mého názoru velice důležité a chci eh, upozornit na toto důležité téma a vzbudit vaši pozornost. Jestliže vyřešíme zadluženost, tak to můžeme udělat Eh, jestliže se všichni budeme na řešení této otázky podílet, paní Turenen byla velice eh, upřímná a chci říci, pokud jde o zadluženost mé země, tak to také v podstatě neodpovídá eh, realitě a imidži mé země. Samozřejmě, že to souvisí s tím, jak toto zadluženost vnímáme. Je to něco podobného, jako když nějakého nemocného převezeme z intenzivní stanice, tedy z jipky. Já bych chtěla upozornit ještě na to, že je třeba změnit vnímání mé země. Tady se jedná o důležité kapacity, eh, platební schopnost. To je eh, něco, co se také zmiňovalo, ale je důležité soustředit se a moci se spolehnout na všechny možné nástroje, které nás této krize vyvedou. A to je něco, co již eh, celou řadu let naše občany zatěžuje a způsobuje nejistotu, že tady nejsou žádná rozhodnutí, eh, jakým způsobem postupovat a tuto nejistotu je třeba odstranit a pokud možno omezit to utrpení v mé zemi. Ehm, I'll hand back to our report. Tak, teď už dám slovo opět našemu panu zpravodaji, aby celou diskusi uzavřel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Byla to velice zajímavá diskuze. Já jsem se do ní nezapojil, protože jsem eh, vlastně tu otázku nepoložil takovým způsobem, abych vyvolal takovouto diskuzi ale možná ještě jedna připomínka. Za prvé, my jsme se dostali tak daleko, jak jsme se vůbec dostat mohli. Kolegové zastávali různé názory a samozřejmě bylo řečeno, že tady bylo určité váhání Eh, tak eh, jak dospět k té schodě. Musím říci, že ve všech těch bodech jsme všichni pocitovali určitou váhavost. Vypracovali jsme ovšem určité kompromisní návrhy, nalezli jsme schodu a kompromis, ten, eh, který jsme nalezli, ten se opíral o tupek, ale naši stínové zpravodajové velice váhali s tím, aby toto řešení akceptovali a proto jsme potom tento návrh stáhli. Pro nás to byla také určitá oběť. Všichni zde přinášíme oběti, i ti, kteří stojí na druhé straně. A proto chci říci, pokud jde o ty komentáře, k těm zemím, kterým se nedaří tak dobře. Eh, ti, kteří Eh, pracují, těm se daří dobře, ti, kteří tak nepracují dobře, těm se nedaří tak dobře. Já si myslím, že eh, tyto komentáře nám příliš nepomohou. Já si myslím, že je třeba říci, že je to opravdu velice komplikované. 75% obchodu probíhá v rámci Evropské unie a samozřejmě existují tady země se super evitem a jiné země, které mají samozřejmě deficit. Jednoduše tomu tak je. To je hospodářská aritmetika, která k těmto výsledkům nutně musí vést. A ti, kteří jsou toho názoru, že by se dala budoucnost do určité míry zmanipulovat nějakými šikovnými zásahy, všechny země, musím říci, které jsou zadlužené, přinášejí oběti. V Portugalsku například se snížily platy všech úředníků, státních zaměstnanců, zkrátila se dovolená, musíme šetřit. Musíme šetřit a ušetřit miliardy, jinak se nám to nepodaří. A my tedy šetříme všude a podaří se nám to. V letech 95 až 98 byl jsem členem vlády. Měli jsme eh, tenkrát snížení deficitu ze 7,8 na 7,3 a samozřejmě ve Španělsku byly přebytky po dva roky, takže si myslíme, že je možné toto dokázat. A proto bychom tady měli zohlednit všechny ty komentáře, které nám chtějí pomoci, ale jedná se tady především o zadluženost zemí, které jsou implicitně zadluženy. A sice dvojnásobně v porovnání s HDP. Já nebudu tyto země eh, tady jmenovat, eh, ale takové země skutečně existují. Víme, pane předsedo, že to je ještě dlouhá cesta, kterou musíme urazit k cíli a mohu souhlasit s kolegy, když říkají, že tady žádné zázračné řešení eh, neexistuje, žádné řešení, které bychom mohli vyčíst ze skleněné koule, ale nesmíme tady předkládat žádné negativní poselství o proveditelnosti. Diskutujme tady o možnostech, o možnosti eh, provedení tohoto záměru s těmi dluhopisy a já si myslím, že si tady nesmíme dovolit žádné negativní poselství, jinak nesplníme naše závazky. Znovu říkám, žádné negativní signály a je třeba ujít ještě dlouhou cestu. A to je úplně jasné. Já jsem ten první, který to chápe, že je to teprve začátek celého procesu. Dobrá, tak Uvidíme, jak to hlasování zítra dopadne. Vy eh, jste vypracovali ty kompromisní pozdělací návrhy, ty byly předloženy, mají je k dispozici členové výboru. Takže ještě jednou děkuji vám všem. Eh, teď se omlouvím eh, paní Ildiko Galpelc za to, že trošičku s, s prodlevou budeme hovořit o bodu 10 pozemní služby na letištích Unie. E, k tomu máme celou řadu kompromisních pozměňovacích návrhů. E, nejprve tedy požádám paní e, zpravodajku, pak máme celou řadu dalších, kteří se k tomu vyjádří, to znamená všechny stínové zpravodaje, paní Šaldemouze, paní Parvanovou, paní Rühle, pan Bělan tady myslím není. Také tady máme zástupce komise, který se k tomu bude chtít také vyjádřit a zúčastnit se další diskuse. Takže nejprve tedy paní Iliko Galpelc. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkovala stínovým zpravodajům a také komisi za velice konstruktivní spolupráci při zpracování návrhu eh, eh, tohoto stanoviska. Myslím si, že v současné době máme k dispozici Eh, skutečně jasnou zprávu, která souvisí eh, s touto zprávou. Během eh, to krátké konsultačního krátkého konsultačního období jsme, jsem se pokusila prohovořit všechny nejrůznější aspekty. Soustředili jsme se hlavně na tu nejcitlivější otázku a sice, jestli vůbec potřebujeme liberalizaci Eh, ta eh, eh, směrnice byla vypracována tak jako něco, co se bude realizovat v několika krocích s cílem otevřít ten trh týkající se pozemního odbavání na letištích. Teď je otázka, jestli se nám podařilo dosáhnout tohoto cíle. Myslím si, že eh, cíle by mohlo být dosaženo tím, že bychom eh, zvýšili povinný eh, minimální počet třetích osob poskytujících určité základní služby. Vedlo by to k modifikaci situace na těch větších letištích nebo na letištích kde je určitý potenciál pro liberalizaci. V každém případě by bylo potřeba mít nezávislou analýzu dopadu předtím, než bychom postoupili k další liberalizaci. V tom návrhu komise zvyšuje tu povinnost minimálního počtu třetích osob poskytujících určité základní služby pozemního odbavování eh, ze dvou na tři poskytovatele na letištích s více než pěti miliony cestujících a možnost pro každou leteckou společnost odbavovat vlastními silami, což umožní větší volbu a přispěje ke, zlepš- ke zlepšení celkové kvality služeb pozemního odbavování na evropských letištích. Jak jsem se již eh, zmínila na našem posledním zasedání, kde jsem eh, předkládala návrh eh, svého stanoviska, podle mého názoru by toto otevírání trhu mělo být vyrovnané. My jsme vypracovali ty kompromisní pozměňovací návrhy v tomto duchu a a ty letiště s více než pěti miliony ročně byly tam by tedy by mělo se jednat o tři poskytovatele. A um, komise potom uh, posoudí, jestli skutečně je tady důvod pro to, aby se zvýšil ten počet uh, třetích osob poskytujících tyto služby. Uh, to by mělo všechno podléhat vnitrostátním dohlížecím orgánům, které by potom um, rozhodly, jestli Eh, specifická situace v různých regionech nebo zemích vyžaduje eh, navýšení eh, poskytovatelů těchto služeb na základě jejich výběru při použití relevantních, transparentních a nediskriminačních kritérií. Druhý balíček kompromisních návrhů se týká minimálních standardů. E, to se týká tedy jak těch služeb souvisejících s odbavováním, tak s odbavováním e, zavazadel. I tady jsem se pokusila e, dosáhnout kompromisního návrhu tím, že jsem navrhla nový článek, který objasňuje to, co myslíme kvalitní, standardem kvality. Já podporuji eh, zavedení takového standardu, eh, které by mělo zlepšit fungování těchto služeb na letištích. Je důležité, aby ty minimální standardy respektovaly eh, principy bezpečnosti a také fungující systémy řízení na letištích a také, aby zohlednili ty běžně platné blažná eh, pravidla upravující civilní letectví. Eh, kromě toho eh, také navrhuji, abychom zavedli určitý systém zajistující bezpečnost právě při použití těch minimálních standardů. Kromě toho Eh, provozovatele letišti budou mít eh, pravomoc eh, trvat na tom, že tento standard minimální bezpečnosti bude zajištěn. Myslím si, že výbor pro zaměstnanost je více příslušný diskutovat o těchto věcech. Další otázka se týká poskytování služeb subjektům, které nejsou identifikovány jako hlavní poskytovatele Toto je věc, která by měla eh, podléhat eh, určitým kontrolním mechanismům eh, upravujícím zásady bezpečnosti, tak aby ale byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž. I tady v této věci jsme dosáhli Eh, kompromisům. Eh, na závěr eh, hovoříme o tom, že všichni zaměstnanci těchto služeb by měli projít příslušným zaškolením a toto by se nemělo týkat pouze bezpečnostních složek. Kromě toho si myslím, že je potřeba, abychom měli na paměti také, jaký dopad to bude mít na pohodlí cestujících a postarat se o to, aby skutečně ty služby poskytované těmito společnosti měly určitou zajištěnou kvalitu. Kromě toho je potřeba také zabránit tomu, aby nevznikaly monopoly e, a aby byla přesně stanovena pravidla, e, která zohlední Eh, kvalitu těchto služeb pro konečné uživatele. Chtěla bych eh, poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům a také sekretariátu výboru IMCO. Jsem přesvědčena, že jsme dosáhli dobrého kompromisu a že tímto způsobem se vytvořili přidanou hodnotu pro evropského občana. Děkuji, děkuji, děkuji. Paní Galpelc teď paní Šaldemoze jako první stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Eh, ráda bych na úvod řekla, Chci poděkovat naší zpravodajce za velice dobrou eh, spolupráci. Byla to velice konstruktivní spolupráce a jsem skutečně přesvědčena o tom, že jsme díky této spolupráci dospěli ke kompromisi, který povede eh, k zlepšení systému. Bylo to opravdu rozhodující pro otevření trhu, což tedy nyní komise plánuje. Ne, nemá to být pouze požadavek, ale má to být také možnost pro členské státy, které mají tyto eh, letecké služby a tato eh, letiště. Nesmíme je k ničemu něčemu nutit, má to být možnost a to byl předpoklad, který podporujeme a považujeme také za dobré, že jsou tady stanovovány minimální standardy pro služby na letištích a pro služby, pro pozemní odbavování. To je pro nás tedy velice důležité. Pak je pro nás dále důležitá rovnováha mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, kteří mají e, mít povinnost zaměstnance chránit. Poté, kdy zítra budeme hlasovat, doufáme, že budou předloženy velice dobré návrhy a že budou tyto dobré návrhy přijaty. Děkuji paní Šaldemose, teď paní Parvanová. Děkuji, eh, já podporuji eh, přístup eh, paní zpravodajky. Myslím si, že skutečně vypracovala velice komplexní ehm, text. Ta otázka celá je velice komplikovaná a myslím si, že by náš výbor měl předložit méně kontroverzní návrh ve srovnání s tím, co předložil EMPL. Ehm, ty pozměňovací návrhy, které jsme předložili, by měly zlepšit transparentnost, by měly zajistit spravedlivé, eh, spravedlivý přístup k zaměstnancům, také efektivní eh, eh, služby spojené s ehm, odbavováním na letištích a tak dále. Naše skupina podporuje také postupné Eh, otevírání i tohoto trhu, další otevření trhu, ale by mělo být eh, eh, zváženo poté, co bude provedeno hodnocení dopadu na tento trh a to v jednotlivých členských státech. My nepodpoříme ani ty pozměňovací návrhy, které se týkají dalšího otevření, ani nic, co by znamenalo neproporční ochranu zaměstnavatelů, budeme eh, ty ostatní věci podporovat, s tím jsme schopni eh, se eh, vyrovnat a doufám, že to bude řešit také příslušný výbor. Um... Děkuji. Paní Rühle je dalším. Chci také poděkovat zpravodajce především za její zprávu. Jsem toho názoru, že váš návrh je opravdovým zlepšením. Jsou tady opravdu kvalitativní standardy a bezpečnostní standardy, které jsou požadovány. A já si myslím, že to je vlastně středem pozornosti. A tak jste to také skoncipovala. Přesto jste ovšem v té vaší zprávě se také přizpůsobila návrh komise a já to považuji za velice dobré, že vlastně jsme v tom kompromisu vypracovali, že nechceme být nuceni k otevřenými, ale nechceme zabraňovat té možnosti. Obojí musí být správné a možné a proto to považuji za správnou e, cestu odmítnout návrh komise, proto ho tedy stahujeme ve prospěch vašeho kompromisního návrhu, pro který se výslovně vyslovuji a a děkuji za dobrou spolupráci a myslím si, že jste vypracovala opravdu vynikající zprávu. To znamená, je, že opravdový krok ku předu. Děkuji. Uh, uh, děkuji, paní Rühle. Velice rád tady přivítám pana Tomase Mana, který se k nám už připojil. On je zpravodajem pro výbor Ample, je to tak? Takže jsem velice rád, že vás mohu teď vyzvat, abyste se vyjádřil jako host. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že mohu být přítomen v tomto výboru, protože nejsem vzdálen té ideji, jak to vypadá eh, v tom vašem výboru. Vy jste tedy navrhovali eh, a Eh, dohodli jste se na kompetencích, což je opravdu velice dobré. Ne, abychom tady eh, na jedné straně hovořili o negativních záležitostech, ale my se snažíme dospět k dobrému kompromisu. Já považuji za velice dobré, že jste řekla, že tady nemá být žádný tlak k tomu, aby to se tato možnost otevřela. Já si myslím, že musíme o tom diskutovat a já jsem velice napjat, jak to bude nakonec vypadat, pokud jde o stabilitu. A já si myslím, že je to velice dobré poselství, že jsme v tomto bodě zajedno. Druhá připomínka, kterou považuji za důležité, právě s tebou ukázala paní zpravodajko na to, že plná liberalizace vede k větší nestabilitě. To je úplně správně, že nakonec by potom mohly vzniknout oligopoly a na konci by tady zůstalo velice málo podniků, které by se zabývaly pozemními službami a ty by potom samozřejmě neplatili adekvátně své zaměstnance, což by bylo alarmující. My musíme vidět, že by přitom vznikaly prekérní pracovní místa. My musíme zajistit to, aby ti, kteří tam jsou zaměstnáni, byli placeni přiměřeným způsobem a aby ti cestující také nebyli eh, vystavováni nejistotě, jakým způsobem budou vlastně odbaveni. Je tady tady nutná solidarita, základní orientace. Na závěr musíme dospět ke kvalitním pozemním službám a proto tedy souhlasím s vámi, že potřebujeme minimální standardy. Posledně jsme o tom také hovořili. Dvakrát jsem byl autorem stanoviska výboru pro zaměstnanost. Dostali jsme některé kompetence a my jsme řekli, Chceme připustit jenom takové poskytovatele služby, kteří nám dají určitou míru bezpečnosti, jistoty a kvality a samozřejmě, že budou honorovat příslušným způsobem ty své zaměstnance. A já ještě považuji další oblast ex- za extrémně důležitou. Musíme se postarat o to, abychom umožnili příslušné vzdělání. Samozřejmě nemůžeme tady říci, tady tady jsou dva dny a zabývejte se tímto tématem. To je mimo jakoukoliv realitu. Já jsem tedy z Německa, pocházím z Německa, nedělal jsem zprávu pro Německo, ale zprávu o různých letištích, kde jsem sbíral informace a přesvědčil jsem se o tom, kde to funguje a kde to nefunguje. Jsou mnohé, mnohá letiště, která mají celou řadu poskytovatelů, ale opakovaně říkají, máme stálá spoždění, trvání dokonce až dvě hodiny. Ale když na dobře fungujících letištích je odbavení spožděno jenom o 10 minut, tak už to vede k zneklidnění cestujících. A já si myslím, že se musíme postarat o to, abychom dosáhli kvality a přiměřených platů. A to je tedy základní myšlenka, souhlasíme s vaším kompromisním návrhem a já si myslím, že společně v obou výborech musíme eh, hovořit o tom, že se musíme dohodnout na řešení, paní zpravodajko, jsou tady úvahy, nechceme žádné nařizování, víme, že pozemní služby jsou součástí velkého balíčku, tam patří sloty, tam samozřejmě patří také eh, rámus eh, z dopravy, což hraje extrémní roli a potom samozřejmě potřebujeme tady schodu, pokud jste ochotni říci žádné nařízení, ale směrnice, kde budou kompetence členských států jiným způsobem posouzeny eh, v protikladu k nařízení, které musí být realizováno jedna ku jedné. A proto ještě jednou děkuji za tuto produktivní činnost a za spolupráci. Děkuji, byl jsem rád ve vašem výboru. Good. Um... Děkuji. Chtěl by ještě někdo další vystoupit? Pokud ne, tak se vyslechneme paní Mayer z komise. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce za vynikající zprávu. je z ní jasné, že e, tomuto tématu rozumí a že je ochotná ke kompromisům, což se nestává často, protože je tam celá řada záležitostí a prvků, které je třeba sladit. Chtěla bych začít podmínkami, pokud jde o otevřenost trhu. Vy víte, jak se k tomu komise staví. Víte, že náš názor je jiný než v tom kompromisu, který jste předložili. My máme pocit, že minimální počet poskytovatelů služeb by měl být tři a Samozřejmě existuje možnost pro větší otevřenost, kterou si mohou definovat samotné členské státy na základě vlastních kritérií, pokud je v určitých kategoriích vyžadován větší počet poskytovatelů služeb. Já vítám skutečnost, že pokud jde o eh, subdodavatele, což je klíčový aspekt návrhu komise. Takže tam nedošlo k žádným změnám. My jsme se toho obávali, protože to by mohlo způsobit určité problémy na trhu s službami v oblasti pozemního odbavování v Evropě. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které se zabývají přesuny zaměstnanců, to je 57 až 60, tak my jsme měli pocit, že tyto dva pozměňovací návrhy byly nevyvážené, protože trhy, které mají určitá omezení v přístupu, jsou velice specifické a výběr poskytovatelů služeb na těchto trhů by eh, byl by podléhal výběrovým řízením, která trvají se až sedm let. A v tom případě dochází k tomu, že zaměstnanci v těchto oborech jsou ve velice nevýhodné pozici v tuto chvíli a zaměstnavatelé toho někde využívají. A proto my tady hovoříme v návrhu komise o uzavřených trzích a ne o všech trzích obecně. Ne všude dochází k přesunům zaměstnanců a ne všude to brání otevřenosti trhu. Já velice vítám veškerou práci, kterou jste odvedli na tomto dokumentu také vaši, a také vaši podporu, pokud jde o systém povolování a zavádění minimálních standardů kvality. Můj poslední příspěvek se týká výjimek, pokud jde o otevřenost trhu, to je článek 14. Tady bych chtěla jenom připomenout eh, několik věcí. Článek 14 je velice důležitý, protože umožňuje přijímat výjimky v případě, kdy na některém letišti není dostatečný prostor a kdy existují potíže s otevřeností trhu pokud jde o změny v článku 14, tak v současná směrnice v tomto ohledu funguje dobře. A já si myslím, že právě proto bychom měli stávající systém v tomto ohledu zachovat. Ještě jednou vám tady za komisi děkuji, děkuji celému výboru IMKO za vaši práci, kterou jste provedli. Děkuji vám, říká pan předseda, za jasné vysvětlení a děkuji za vaše pozitivní reakci na naše návrhy. Paní Galpelt, chcete ještě uzavřít celou diskusi? Ano, děkuji vám, pane předsedo. Jenom velice stručně. Já bych chtěla jenom poděkovat vám všem za připomínky. Nesmíme zapomínat, že tento návrh se týká několika zúčastněných, celé řady zúčastněných stran. Samozřejmě se tady střetává také řada různých zájmů. Já si myslím, že se nám podařilo dosáhnout výsledku eh, u všech těch sporných záležitostí. V tomto návrhu stanoviska jsme se snažili zachovat rovnováhu a souhlasíme s těmi všemi kompromisy, ke kterým jsme dospěli. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem stínovým zpravodajům a sekretariátu výboru IMCO, také komisi za spolupráci. Děkuji vám. Good. Děkuji vám za vaši práci a hlasovat budeme zítra dopoledne. Můžeme tedy přejít dále k poslednímu stanovisku, které máme dnes na pořadu jednání. A zpravodajem k tomuto stanovisku je pan Koferaty. Jedná se o agendu pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. Paní Petikainen je stínovou zpravodajkou za EPP, pan Krosman za ALDE, paní Turunen za Zelené a já jsem eh, zpravodajem za EKR. A máme tady paní Matik, Mateč z komise. Je tu někdo z komise? Máme tu někoho z komise, kdo se k tomu chce vyjádřit? Ne, zdá se, že ne. Dobře tady. Já teď dám slovo panu Koferatimu, aby mohl pohovořit o kompromisních návrzích, potom si vyslechneme stínové zpravodaje a Připravíme se na zítřejší hlasování. Pan Koferaty, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat. A to neříkám jen tak, že je to tady zvykem. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za vykonanou práci a za to, že se projevili velice ochotně při vypracovávání kompromisu, především v té obtížné fázi naší spolupráce. Ze strany frakcí byly formulovány požadavky, které vyústily ve formulování kompromisu. A na poslední schůzi byly tyto kompromisy zpracovány a rozeslány a proto si nemyslím, že by bylo nutné je nyní detailně znovu opakovat a diskutovat o nich. Chtěl bych zmínit jenom jeden bod nebo možná několik bodů a zmíním se o nich velmi stručně. Za prvé, v diskuzích, což vědí stínoví zpravodajové velice dobře, byl jeden z nejdůležitějších problémů, který jsme museli vyřešit, což ale platí i pro výbor EMPL, který je také příjemcem těchto podkladů, tak to bylo téma přenositelnosti důchodových nároků. a také téma prostředků, které zaměstnanci dostávají Evropa a mobilita důchodů. My tady musíme konkrétně na konci výdělečné činnosti poukázat adekvátní penzi. To je podstatný bod a proto jsme tady o tomto tématu hovořili detailně. Je to téma přenositelnosti důchodů, aby na konci výdělečné činnosti byla vyplácena renta, která bude opravdu důstojná. Takže téma přenositelnosti, téma přístupnosti a bezpečnosti, to si myslím, že to jsou ty tři rozhodující body. I pro jednotlivé státy jsou tato témata důležitá, protože jednotlivé státní systémy se tomu také přistup, přizpůsobují. Nejprve to byl systém přerozdělování, pak přecházel systém e, kapitalizace, což je velice důležitý bod. A Tady jsme dospěli ke schodě, že je to téma nové organizace této péče ve stáří. V budoucnu budeme mít tři pilíře. Jednak to bude veřejný důchod, pak to bude zaměstnanecký důchod a pokud tady bude možnost pro ty, kteří si to budou přát, tak to bude dobrovolné připojištění, které budou moci ti, kteří si to budou přát, uzavřít. A sami se k tomu mohou rozhodnout. Všechny tři pilíře musí být samozřejmě chráněny, aktualizovány, aby na konci byl řádný výsledek. a všechny ty jednotlivé instituce, které se starají o důchodové zabezpečení, musí být uspořádány tak, aby základní práva byla chráněna. A ty nedostatky, které ještě dneska existují, různá úskalí, je třeba vyřešit, je třeba překonat hranice, které jednotlivé země od sebe dělí. Jsou to samozřejmě země, které mají různé sociální systémy, což přináší zásadní problémy. A také tady máme zásadní rozdíly v efektivitě mezi jednotlivými zeměmi. My jsme se v mnoha bodech shodli, tam jsem zcela spokojen a za to skutečně děkuji. Děkuji za práci, kterou vykonali všichni, děkuji všem ve výboru, především stínovým zpravodajům. Děkuji. Dobrá, děkuji vám. Paní Pětikajnen, prosím. Já bych chtěla za sebe poděkovat především panu Koferatimu pro, za velice konstruktivní, dobrou práci a nejenom za jeho kompromisní návrhy, ale také za dobrý přístup k tomuto návrhu stanoviska. Chtěla bych také poděkovat všem ostatním stínovým zpravodajům za velice konstruktivní spolupráci. Myslím si, že tady jsme pokryli velice důležité aspekty, a sice stárnutí populace a tlak, který přináší finanční a hospodářská krize. Týká se to také všech těch výzev, se kterými se potýkají jednotlivé členské státy a jednotlivá pohlaví také. Myslím si, že ten kompromis ty kompromisní návrhy, které jsme vypracovali, jsou velice vyvážené a zachovávají to pořadí priorit těch, mezi těmi jednotlivými pilíři. Za prvé tedy je tam veřejný pilíř, za druhé se věnujeme zlepšování a rozšiřování eh, těch doplňkových zaměstnaneckých penzi, penzijních systémů a potom jako třetí jsou tam ty soukromé penzijní systémy. Je pro nás velice důležité, aby tady existoval dobrý kompromis, vzhledem k tomu, že členské státy by měly uvážit přizpůsobení věku odchodu do, důvod, do důchodu očekávanému věku dožití. Tedy mělo by to být doporučení, ale nemělo by samozřejmě být povinné toto provést pro členské státy. Je tedy ponecháno na rozvážení členských států, jak budou postupovat. Potom je důležité také přenosnost jednotlivých penzijních systémů. Takže naše politická frakce je spokojená s těmito kompromisními návrhy a je připravena je schválit. Děkuji. Děkuji vám. Pan Kreutzmann, prosím. Herr Vorsitzender, ja, ich möchte mich auch bedanken. Děkuji, pane předsedo. Chci děkovat také zpravodajům a kolegům. Dospěli jsme k dobrým kompromisům a vždycky je to takto dobré a proto tedy budu velice stručný. Za prvé, důchodový systém, eh, který eh, samozřejmě se dostává pod tlak tím, že obyvatelstvo stárne a snižuje se také počet novorozenců. To chci zdůraznit. S tím je přímo spojená otázka druhého a třetího pilíře, které mají být regulovány, aby tedy čelili dopadům našeho systému. Především pokud jde o ty soukromé pokladny, tak tady musíme být opatrní, musíme tady říci důchodové pokladny, to je tedy eh, bod číslo dvě. Mohu říci, že celá léta eh, se muselo doplácet z vlastního kapitálu, aby tedy zaměstnanecké pokladny byly schopny reagovat podívat na dění na trhu. Na druhé straně tady máme ještě body, kde musíme vytvořit další a lepší pravidla. Především je to přenositelnost důchodů, kde máme mobilitu zaměstnanců, která vlastně stoupá, což je na jednotném prhu eh, velice důležité. Například ve Španělsku je vysoká nezaměstnanost, v Německu můžeme tyto lidi eh, v některých oblastech velice dobře potřebovat v důsledku demografického vývoje. A tady samozřejmě se musíme dostat k lepší mobilitě, což by bylo dobré pro Evropu, pro zaměstnance a pro eh, také eh, zaměstnanost. A pak tady samozřejmě chci eh, ukončit s touto připomínkou. Ještě jednou chci poděkovat za to, že jsme dospěli opravdu k dobrým výsledkům. Děkuji, paní Turunen, prosím. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji a všem ostatním stínovým zpravodajům. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku pro všechny. Měli jsme trošku problémy s kompromisním návrhem číslo 3, ale i já bych chtěla poděkovat eh, paní Petikejnen, že nám vyšla vstříc, protože teď tam budou ty soukromé systémy jako takový dodatek protože z našeho hlediska ano, existují, doplňují ty ostatní dva pilíře, ale jako společnost nikdy nebudeme zakládat naše penzijní systémy pouze na tomto pilíři. A proto pro nás bylo důležité, abychom tam jasně stanovili ty priority mezi jednotlivými pilíři a proto můžeme nakonec ten návrh podpořit. Takže vám velice děkuji ještě jednou. Co dál? V podstatě už nemám co říci, jsem spokojená, jsme velice spokojeni s tím výsledkem. Dobře, děkuji vám. Já tady promluvím jménem naší frakce. Já jsem tomuto eh, tématu nevěnoval příliš velkou pozornost, ale byl jsem uh, trošku přepadlý z toho, že pan Koferáty se nepostavil ne pozitivněji k některým z mých návrhů, ale z mého hlediska uh, bylo důležité do toho stanoviska trošičku začlenit to, že penzijní systémy by měly být především z odpovědností členských států. A pokud jde konkrétně o můj pozměňovací návrh, kde upozorňuji na to, že už v rámci metody koordinace členské státy si odsouhlasili společné priority v penzijních systémech, tak existují tedy některé ukazatele, to je můj pozměňovací návrh na číslo 9, kde upozorní na to, že bychom se měli spíše věnovat problematickým oblastem, než zavádět nějaké novinky. Pokud jde o kompromisní návrhy, tak jsem rád, že celá řada našich pozměňovacích návrhů byla do nich začleněna a přesto nebyly příliš rozředěny, ačkoliv máme stále ještě určité pochyby. Nejsem si jist, jestli bychom mohli podpořit číslo jedna, protože tam bychom byli dali přednost původnímu eh, znění eh, návrhu pana Koferatyho. Nicméně celkově doufám, že výsledná zpráva skutečně bude moci přispět eh, z hlediska vnitřního trhu a já už jsem dříve zdůrazňoval, že skutečně musíme se soustředit na to, abychom eh, přidávali nějakou hodnotu a nejenom dublovali to, co dělá výbor EMPL. Pokud jde o mobilitu pracovníků, to je důležité, myslím si, že to jsme tam velice dobře pokryli. Takže nejsem si úplně jist, dokud to ještě neprodiskutuji s kolegy zítra dopoledne, jestli budeme moci jednomyslně podpořit tuto zprávu, ale každopádně bych chtěl poděkovat panu Kaferatymu za práci, Eh, je to jeho první nebo druhý, eh, je to jeho první nebo druhá zpráva pro náš výbor a myslím, že se tam velice dobře projevily všechny jeho zkušenosti. Nemáme tady nikoho za komisi a proto tedy dám slovo panu Koferatimu, aby uzavřel tuto diskusi pro dnešní odpoledne. Komise ušla do důchodu. Chci říct jenom jedno. Souhlasím s tím, co jste právě řekl. Práce tohoto výboru by měla jít především tím směrem, že tady musí vznikat eh, přidaný účinek, v podstatě jakási přidaná hodnota díky těmto stanoviskům. To je mé vlastní eh, přesvědčení, především například pokud jde o tu přenositelnost těch důchodových nároků. Ale já si myslím, že široce pojaté řešení tady v tomto výboru je velice důležité pro výbor EMPL. Já to říkám z dobrého důvodu já sám jsem eh, se podílel na diskuzi o důchodech ve výboru EMPL. Komise se také stará o práva eh, lidí na důchody a samozřejmě i výbor EMPL. Ale až do posud je tomu tak, že kompetentní jsou v tomto směru především členské státy ale existují zde i e, aspekty, e, které jsou platné v celé EU, například přenositelnost těch důchodových nároků. Já si myslím, že my sami můžeme pomoci výboru EMPL, aby vypracoval určitý doplněk. Bez tohoto příspěvku se vydáváme v nebezpečí, že tento problém, který eh, se týká milionu lidí, bude přehlédnut. Eh, dobrá, takže ještě jednou bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se zúčastnili práce na tomto návrhu. Zítra budeme o něm hlasovat. Tím se dostáváme na konec dnešního pořadu jednání, protože, jak jsem již na úvod našeho jednání oznámil, Eh, stanovisko pana Třeskovského budeme projednávat až v září, protože jeho pozměňovací návrh zatím neexistují v překladu. Dovolte, abych vám všem eh, připomněl, že zítra začínáme v 9 hodin ráno. Budeme uvažovat o hovořit o pozměňovacích návrzích, které se týkají harmonizace eh, různých prvků Ehm, toho balíku o eh, různých eh, typech zboží. Potom pan Arias nás bude eh, informovat o výsledcích práce pracovní skupiny, která se zabývala elektronickým obchodováním a potom začneme hlasovat v 10 hodin máme 600 pozměňovacích návrhů, o kterých bychom, dokonce 900, 900 pozměňovacích návrhů, o kterých bychom měli hlasovat. Doufám, že za eh, dvě hodiny se nám podaří to odhlasovat. Máme řadu kompromisních pozměňovacích návrhů, čili budeme mít hodně práce o 10 hodin zítra dopoledne. Potom eh, ve 12 hodin nás seznámí pan Koferáty se svým druhým stanoviskem. Eh, eh, potom odpolednem začneme prezentací předsednictví Kyperského, to souvisí s mm, s rozpočtem a pak začneme hlasovat těm návrhům paní Rojtové. Takže ještě jednou vám všem děkuji za vaše příspěvky do dnešní diskuse a zítra se všichni sejdeme v 9.